kolik... Vážení kolegové, prosím, usaďte se. Přestože naše místnost není zaplněná, tak si myslím, že máme omezený čas, musíme začít. A i hned přejít k dalšímu bodu pořadu jednání. Téma je takový přehled období 2015 15 a 16 pilotní programy výzkumu v oblasti SPOP a 2017 a 2019 přípravné akce. Je na čase udělat takový přeskum akcí a toho, čeho jsme dosáhli, plány do budoucna. A je mi potěšením a ctí moci mezi námi přivítat dva panelisty paní Silvia eh, Heinz-Huber, Huber, eh, eh, šéfka DG Grow, unit, Defense Unit 15, DG Grow komise, Evropské komise a mm, pak je to pan Dirk Tilburger, který je vedoucím oddělení zodpovědným za eh, výzkum, technologie a inovace v rámci agentury EDA. Strávili jsme dost času diskusemi o obou tématech, takže si myslím, že není potřeba, abych Ehm, dělala další úvod do tématu, takže bez dalších prodlev bych ráda předala slovo paní Heinz Huber eh, z komise a pak panu Trilburgerovi. Máte slovo. Thank you very much. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte mi Eh, bych, než vám ukážeme prezentaci, prezentaci konkrétních eh, projektů, které už byly financovány nebo jsou připravovány eh, kolegy z EDA. Ráda bych řekla úvodem pár slov k celému pozadí a k pilotním projektům a také k přípravným akcím. Takže pilotní projekt byl Měli jsme tady přípravnou akci k obranému eh, výzkumu. Eh, toto bylo zaměřeno na mm, otestování možností financování EU pro eh, společný obrané, obračné výzkumné projekty. Ten pilotní projekt je takovým výchozím bodem, takže jak v pilotním projektu, tak v rámci přípravných akcí komise se spolehala nebo delegovala um, úkoly um, prováděcí na, na agenturu EDA. A trošku odlišné bylo, byl způsob, jak jsme to udělali eh, v pilotním projektu, který byl eh, skutečně prvním ehm, ehm, malým, eh, menším projektem. To dělba práce v tomto případě vypadala tak, že komise se opřela o EDA, která předložila pracovní plán a návrhy toho, jak by celý, jak by projekty ehm, mohly vypadat, nebo navrhla typy projektů, které by mohly být financovány, ale na základě pracovního plánu navrženého EDA eh, e a následně pak eh, v rámci přípravných akcí eh, v obraném výzkumu se, se testovaly tyto programy. Bylo to nastartováno v roce 2017 rozpočtem, který je víc jak 90 milionů. Účelem bylo otestovat, jak financování EU eh, společných obranných eh, projektů. Jak by toto financování mohlo být prováděno do budoucna v mm, plno, plné, plnohodnotném eh, programu, to znamená Chtěli jsme vyzkoušet mechanismy, eh, zjistit, co by se mohlo udělat a to pak eh, vedlo k dohodě eh, o delegování spolu s Evropskou obranou agenturou a řekla bych, že práce, to sdělba práce je rozdělena následujícím způsobem. Komise připravuje pracovní program ve spolupráci s členskými státy a Eh, tady máme expertní skupinu, která nás eh, v tomto podporuje. Eh, tato EDA tady působí jako pozorovatel. I v této expertní skupině poskytuje upstreamové informace pro tématům, ehm, ehm, které se týkají výzkumu. To vše je v souladu s um, plánem uh, rozvíjení dalších um, um, kapacit a uh, pak se schvaluje tento program. Mimochodem, tento uh, v sobě obsahuje také popis jednotlivých úkolů a v současné době tento pracovní program s takzvaným call texty je schválen a pak bude předán EDA, eh, e ta pak zveřejňuje to výzvu, dělá vyhodnocení, připravuje eh, základní eh, dohodu a jakmile jsou tyto granty podepsány, tak se také zajistí monitorování toho, jak celý projekt probíhá. Tak to bylo jenom v hrubých rysech popis toho, jakým, popis způsobu, jakým Ehm, komise spolupracuje s EDA a řekla jsem také něco o ehm, ehm, provádění těchto přípravných akcí k pracovnímu programu. Už jsem říkala, eh, že ten program je implementován na základě eh, ročních programů, které jsou eh, připravovány v spolupráci s členskými státy. Zhruba Tady na začátku jsme definovali spolu s členskými státy a také na základě příspěvků z EDA a z ostatních, od ostatních aktérů takové aranžma. Eh, chtěli jsme identifikovat čtyři eh, typy výzkumných aktivit Chtěli jsme mm, ukázat mm, projekt, podívat se, eh, soustředit se na jeden také. Jsme chtěli mm, otestovat výzkum do budoucna na no, nově se vyvíjející disruptivní technologie a pak také standardizaci. Eh, a chtěli jsme toto eh, definovat jako určité aktivity, výzkumné aktivity nebo témata, kterým bychom se měli věnovat. Ruku v ruce s tím jsme identifikovali eh, čtyři velké oblasti aktivit a mm, to byl eh, C4SR, eh, dále vojenské systémy a také bezpilotní platformy a z toho jsme udělali kombinaci, eh, nebo takové, definovali jsme oblasti, které jsou pokryty třemi eh, ročními eh, programy, které mají být připraveny v rámci přípravných akcí. Takže teď, v třetím roce, První pracovní program roku 2017 a pracovní program na 2018 jsou už byly schváleny a implementovány, výzvy už eh, se mm, konali projekty v rámci výzvy 2017, tady už máme smlouvy podepsány, o tom jsme teď už moc neslyšeli, víme, že projekty běží a od roku 2000, co se týče výzvy 2018, to se rozběhlo v březnu minulého roku, tady to vyhodnocení má být ukončeno, řekla bych, je v posledních fázi. Eh, projekty a dohody o grantech na nejrůznější projekty, které mají být financovány. Toto má být vše podepsáno velmi brzy, doufejme, že ještě v březnu. A mm, třetí pracovní program na rok 2019, ten už je ukončen, takže poslední pracovní program v rámci přípravných akcí a eh, je teď, je, teď se má schvalovat a znovu tady doufáme, že tento pracovní program um, bude rovněž schválen Ideální by bylo, kdyby to bylo eh, synchronizováno s prvním eh, programem, eh, prvním pracovním programem a jinými testovacími programy, které se rozjeli v roce 2019, tedy v tomto roce. Jde o Evropský fond pro obranu. Dovolte mi jenom krátce něco k statistice roce 2017 tento pracovní program se soustředoval na tři hlavní eh, výzvy eh, bezpilotní systémy. Tady jsme chtěli ukázat eh, projekty, vysoce profilní projekty, pan kolega Tiborger to pak představí, dále jsme tady měli výzvu k vojenským systémům, a třetí výzva se sledovala projekty týkající se technologií eh, pro studie v místě. A jsou to, byly to systémy, které mají identifikovat mm, budoucí důležité technologie nebo relevantní kritické technologie zaměřené na obranu. Statistiky celkově z těchto tří eh, výzev, více k 43 eh, milionový rozpočet tady byl k dispozici na první rok, 21 eh, návrhů bylo předloženo, celkové granty, o které bylo zažádáno 137 milionů eur. A to nám ukazuje, že první rok už v těchto případných akcích rozjel zájem e, ze strany průmyslu, e, e, výzkumu a různých institucí a aktérů, kteří mohli, byli součástí celého konsorcia, které to žádalo celkem 187 různých konkrétních účastníků. Celkově jsme dotovali pět projektů v rámci této výzvy a také jsme zaregistrovali, že mm, účast malých a středních podniků byla dobrá, konkrétně mm, vojenské systémy a výzva s tím spojená, to byla celá ta myšlenka, která se zatím skrývala. Um, um, protože e, ty, e, tady byly výzvy zaměřené na malé a střední podniky. Snažíme se vytvořit určitou rovnováhu mezi těmito programy. Doufáme, že právě to přitáhne pozornost těchto malých podniků, eh, takže kromě eh, těchto malých a středních podniků tady jsou eh, mm, je tady běžných pět členských států velkých, kde máme velký braný průmysl a sice je to Itálie, Španělsko, Německo, Francie a Švédsko. A také malé a střední podniky z Nizozemska, Polska, Estonska, Litvy, Belgie a jiných zemí. Velmi rychle ještě k druhé výzvě. elektronický design technologie pro obrané aplikace a druhém kolečku eh, to byly efektory. Eh, tady jsme pokračovali v, tomto, v této výzvě, eh, také se to týkalo budoucích technologií. Ta statistika vypadá trošku jinak, sedm návrhů to bylo. Důvodem toho bylo něco, čemu jsme dobře rozuměli, protože to jsou témata, která jsou velice tentokrát specializovaná, takže tady, se, tady sledujeme kritické technologie pro obraný sektor. A toto sebou neslo i počet návrhů z konzorcí, které mm, na to pak reagovali, ale toto jsme chápali, také celkový rozpočet byl nižší 19,3 eh, miliony tentokrát na tento rok. A pořád ještě v, tomto, v těchto projektech máme celkově nebo v návrzích 85 různých účastníků a na konci jsme financovali tři projekty. A tady znovu účast malých a středních podniků, přestože to jsou velice specializované výzvy, byla na 24%. Takže celkově PADR, jak tomu říkáme, tedy přípravné akce eh, v obraném výzkumu, eh, odvedly svou práci, přitáhly eh, pozornost a zájem průmyslu a výzkumných institutů a ten nápad soustředit se a rozjet tady společné projekty, tak toto zafungovalo dobře. A ještě mm, poslední věc, mm, a pak skončím. Projekt, který jsme vybrali, který byl trošku předmětem, který se mnoho lidí ptalo, co jsme udělali. My jsme se tady spolehali na vyhodnocení eh, z, od různých nezávislých expertů které toto bylo pak, ti byli pak vybráni přes výzvu nebo projev, se. spravili zájem. My jsme se z nich snažili vybrat eh, takovou škálu, skupinu expertů z různých členských států, různých eh, zemí s různým úrovní poznatku, tak aby mohli efektivně eh, vyhodnocovat různé výzvy a návrhy. Také požadujeme eh, bezpečnostní eh, eh, prověrku a je mm, jasné, že se musíme postarat o to, že tady nebude žádný konflikt zájmu mezi experty a výzvami, které musí hodnocovat, návrhy, které ohodnocují. Ta kritéria, která používáme, jsou dost stejná, podobná jako ta, která jsme používali v jiných výzkumných oblastech, takže zhruba Eh, vytváření dopadu, eh, tedy implementace eh, projektu mohou být rozčleněny, vždycky to záleží na tématu oné výzvy, mohou být rozčleněny do konkrétních kritérií nebo požadavků. A Měli bychom ještě potrhnout něco, co jsme už použili v rámci přípravné akce, a to je, mm, to je etický screening. V okamžiku, kdy tyto projekty po vyhodnocení, eh, které bylo eh, zváženo, tedy jestli bude způsobilé k hodnocení, eh, k financování, tak jsou předmětem tzv. etického screenování. Jsou tady možné otázky, které z toho vyplynou týkající se implementace těchto projektů a mm, otázka, jestli nebo jsou, tady jsou identifikovány, jsou vyslovená doporučení a tato doporučení se pak zváží v dohodách o e, poskytnutí finančních prostředků ve spolupráci s konzorciem. A v neposlední řadě poslední krok, e, který jsme udělali předtím, než e, tyto projekty jsou než se připraví tyto dohody, to je bezpečnostní screening na základě doporučení mm, skupiny expertů členských států, tedy, eh, tedy podle toho, odkud pocházejí členové tohoto konzorcia, tak tyto země jsou pak přizvány k tomu, aby nám pomohly identifikovat doporučení stahující eh, se k tomuto bezpečnostnímu screeningu a část těchto, jestli, a část těchto projektů by měla být pak klasifikována a komise pak pokračuje s klasifikací obvyklým způsobem na základě těchto doporučení, která předloží tito odborníci. Takže tímto bych ukončila svůj příspěvek a děkuji. Děkuji vám a nyní dám slovo panu Tilburgrovi, náměstkovi Evropské obrané agentury. Prosím, máte slovo. Děkuji vám za tuto příležitost pohovořit eh, před vaším podvýborem. Já dnes popíšu situaci pilotního projektu se zaměřením na tři projekty z toho. Jeden je pilotní projekt, jeden je ten Tech Demonstrator, a třetí se týká eh, ochrany mužstva, ochrany vojenských jednotek. Tam také vyberu jeden projekt, o kterém bych vás chtěl více informovat, abych ehm, popsal více dohloubky, co přesně v těchto projektech děláme. Jak tady vidíte časovou posloupnost pilotního projektu. Začalo se v letech 2015-16 financováním, příprava akce 2017-19 a cílem je otevřít tedy tematickou oblast ve víceletém finančním rámci v rámci Evropského obraného fondu. Pilotní projekt byl svěřený EDA Eh, na základě dohody o delegování z roku 2015 a v důsledku toho EDA zodpovídá za řízení pilotního projektu a jeho aktivity. Výzva k podání nabídek a hodnocení nabídek a přidělení eh, smlouvy koordinuje EDA. E tento první krok byl přijatý s malým rozpočtem 1,4 milionů eur, nicméně to byl velmi dobrý začátek v, pro financování odbraného výzkumu. Všechny tři pilotní eh, projekty nebo všechny tři aktivity pilotního projektu byly zdárně ukončeny v roce 2018. Jedná se o tři výzkumné aktivity. Pilotní projekt poskytuje skutečnou příležitost vyzkoušet spolupráci mezi Evropskou komisí a EDA a spol, pro spolupráci mezi průmyslem a výzkumnými a technologickými organizacemi. Chtěl bych eh, pod výboru říci, že eh, je eh, tu první tabulka pro aktivity, modalitu zjišťování a monitorování jednotlivých oblastí. Pilotní projekt byl klíčový, protože poprvé vyzkoušel podmínky obraného výzkumu v rámci EU a otevřel cestu pro eh, eh, akční plán komise pro rok 2017, takzvaný PADR. A chtěl bych zdůraznit, že řízení projektu ze strany EDA zdaleka mm, přesahuje praxi v oblasti civilního výzkumu, protože se jedná o trvalou oboustranou konzultaci k zajištění konzistentnosti toho, co jednotlivé výzkumné týmy e, vytvářejí a skutečné kapacity potřebují v oblasti obrany. A kromě testování modalit pilotní projekt i PADR dosáhly konkrétních výsledků, které již byly identifikovány předem, takže celkově pilotní projekt a PADR skutečně odpovídají e, těm požadavkům a to je velmi povzbudivé. Podíl komise je výborný a zpráva nezávislých pozorovatelů je velmi příznivá ale nyní mi dovolte pár podrobností ohledně pilotního projektu a PADRE. First of all, uh, uh, Ms. Kainz Paní eh, předsedkyně hovořila o takzvaném scoping paper a pilotní projekt tomu víceméně odpovídá. Tady vidíte rozsah Eh, projektu, který tady byl prezentován, strategické klastry, eh, což znamená autonomní platformy, eh, ovládání počítače, dohled zpravodajské hm, informace a to má zkrátku C4RSA a to odpovídá i výzkumu a technologickým oblastem, jak to vidíme na tabuli. pro ilustraci rozmanitosti projektu, tak tady vidíme už konkrétní výsledky. Tady byl vybrán jeden z projekt z toho pilotního souboru a e, dva z oblasti PADR. A co se týče pilotního projektu Euroswom, e, jednalo se o výzkum se 435 mm, tisíci eur. Ten projekt trval 15 měsíců po prodloužení. Vedla jej akademická instituce, zastoupeno byly čtyři státy a Eh, jednalo se o eh, bezpilotní eh, heterogenní systém senzorů a platformy pro tyto senzory, což demonstruje navržená řešení mm, v rozsahu menších experimentů. Rozpočet na ukončení takového projektu a simulaci v reálném prostředí bylo skutečně úspěšné a abychom si uměli představit to, co se jedná, eh, Jedná se třeba o scénář eh, v určitém táboře v zemi, která není nutně, nutně přátelská a eh, let, to bezpilotní letadlo přelítává nad tím táborem, aby zjistilo, kde jsou nějaká rizika a malé drony jako mini helikoptéry zjišťují situaci. Pokud by byla další inspekce potřebná, tak také pozemní drony mohou eh, být vyslány. A přestože ty drony jsou eh, koordinovány ehm, ehm, prostřednictvím ehm, počítačového systému, tak ta demonstrace pokryla vlastně celé to území a mohla pokrýt i několik typů eh, hrozeb. Tato zajímavá technologie je e, nyní předmětem projednávání a e, zájem projevili ministři obrany členských států o tento projekt. Také to ukazuje, že je potřeba také, aby e, obrané technologie byly dále rozvíjeny až do fáze produkce obraných technologií a zařízení. A nyní projekt PADR Oceán 2020. Je to největší PADR projekt. Oceán 2020 byl financován ve výši 35,5 milionů eur, trval 36 měsíců. Projektové konzorcium se skládá ze 42 subjektů z 25 členských zemí a jedné mezinárodní organizace. Takzvaná otevřená spolupráce pro eh, evropské také námořní sledování, zajišťuje tedy eh, dohled nad mořem eh, a eh, jedná se o systémy nad hladinou i pod hladinou, které sledují situaci. Eh, bylo to eh, vyzkoušeno v Středozemním moři a Baltu eh, pro skloubení a sloučení několika souborů informací a jejich využití v systému pro mapování moří. Jedná se o velký scénář Eurosvam. Eh, který se věnuje daleko větší oblasti. Jedná se hlavně o odolnost dronů, která je daleko vyšší. A když hovoříme o demonstraci námořních eh, lodí členských zemí a a eh, používání dronů na těchto lodích tak můžeme říci, že už projekt hodně pokročil a e, závěry jsou povzbudivé. První demonstrace se konaly koncem října, se budou konat koncem října 2019 ve Středomořích. Co se týče e, aktivit spojených s vojskem, e, pak tu máme tedy projekt GOSRA, Jedná se o generický otevřený systém financovaný EU ve výši eh, 1,5 milionu eur, má trvání 22 měsíců. Projektové konzorcium se skládá z devíti subjektů ze sedmi členských zemí. Zahájili jsme ten projekt v roce 2018. Cílem je rozvoj systému referencí pro vojáky eh, pokrývající eh, datovou komunikaci, software, eh, lidské rozhraní a další. Architektura není určená pro definování přesného vybavení pro vojáky, ale cílem je interoperabilita, tudíž e, e, normy a, a rozhraní jsou popisovány tak, aby evropské jednotky, e, které jsou v souladu s tímto systémem, mohly spolupracovat v rámci společné logistiky a společných operací. Cílem je stanovit standard do, doporučení standardizace pro NATO, mm, kdy bychom mohli z evropského pohledu doplnit NATO, nikoli mu konkurovat. Projekt eh, využívá starší studie EDA, eh, které byly klíčové Eh, při eh, stanovování požadavků tohoto projektu a eh, klíčová je ta synergie při využívání jednotlivých projektů a projekty centrálně financované z EU mohou také využívat různé výsledky jiných projektů a jak se ukázalo nedávno, projekt má, mm, jak si je na dobré cestě dosáhnout pozitivních výsledků. Jednotný společný standard, který by potom mohl eh, být využíván našimi členskými zeměmi v NATO a jejich spojenci zde. A nyní se dostávám eh, k PP a ponaučení z PADR. Eh, pár poznámek ohledně implementace pilotních projektů při eh, zkoušení spolupráce mezi Evropskou komisí a EDA a financování z EU eh, vyplynuly některé modality, co se týče duševního vlastnictví, důvěrných informací a dalších aspektů byly vyzkoušeny. Je to velice důležité třeba pro regulaci práv duševního vlastnictví, aby byla zajištěna rovnováha mezi zajištěním dostatečného toku informací a ochranou informací generovaných eh, pomocí evropských prostředků eh, s zacílením na uživatele s odpovídajícím přístupem. Také se vyzkoušela práva konzultací pro jednotlivé subjekty, jak finalizovat popis témat, což je naprosto nezbytné v, e, pro to, aby se e, zohlednila specifika obrany. Na rozdíl od civilního výzkumu a technologie musíme respektovat vojenské požadavky a popisy toho, co má následovat e, jaksi po výzkumu a, a, a, a výzkumu vývoji technologií v tomto odvětví. Eh, co se týče EDA, eh, tu implementační proces s těmi následnými aktivitami, jakož i přípravnými aktivitami, aktivitami. Co se implementace týká, hladké řízení projektu od eh, počátečních návrhů až po jejich realizaci ukazují, že agentura je eh, jaksi schopná se plně zhostit této role. My už jsme se ponaučili z pilotních projektů, zachováváme osvědčenou praxi, kterou rozvíjíme, aby eh, se dala aplikovat co v to nejširší míře. Co se týče praktické implementace EDA eh, a komise se shodůží na eh, účelech a hodnoceních eh, pilotních projektů a ukazuje to, že evropské financování může efektivně pomoci obranému výzkumu na základě spolupráce komise s EDA. Co se týče charakteru celé akce, oba dva Eh, první projekty byly úspěšně implementovány, to jsem už říkal, jakou práci to vyžaduje. A co se týče následných kroků, třeba v projektu Eurosvam, eh, je důležité zajistit co nejlepší využití výsledků projektu v kontextu evropské obrany převzetí výsledků členskými státy, eh, eh, co se týče výsledků výzkumu evropských eh, zemí, to i bude měřítkem úspěchu těchto projektů. A tyto projekty potom jsou doplňovány národními kapacitními projekty, které potom jsou transformovány ve vojenské kapacity pro to, aby došlo ke kapitalizaci výsledků výzkumu. Eh, bude tu několik možností, jak rozvíjet tyto projekty dále. A ať už bude zvolena jakákoliv alternativa, EDA vždy bude podporovat spolupráci, ale eh, volba odpovídajícího rámce bude vždy na členských státech. A nyní se dostávám k té přípravné části, která je stejně důležitá. EDA sehrává významnou roli při podpoře jak komise, tak členských států při přípravě nových projektů. Agentura přispívá třeba organizací koordinačních schůzek, konzultace s členskými státy, eh, které eh, také rozpracovává projekty, které jsou navržené členskými státy. A mm, poučení s Property Action je eh, velice důležité pro budoucí evropskou obranou aktivitu. Prioritizační nástroje jako plán eh, revidovaných kapacit, výzkumná agenda OSRA, to všechno by mělo poskytovat informace o budoucích programech EDF a eh, souvisejících aktivitách. OSRA, Ehm, hodno, eh, jak si mm, syntetizuje potřeby eh, v oblasti technologií a kapacit, tak abychom mohli lépe harmonizovat priority evropské obrany a finančních nástrojů. EDA také zajišťuje, aby vybraná témata odpovídala vojenským prioritám vojenských kapacit členských států. To je zásadní Eh, rys výzkumu, tak aby se zajistilo, že technické parametry projektu budou odpovídat budoucím potřebám kapacit členských států, tak jak je definovali. Takže celkem mohu říci, že EDA sehrává pozitivně roli jak v oblasti přípravné, tak následné při pilotních projektech a tak dále. A kromě toho mm, je to také důsledkem toho, že tento eh, systém instituce je produktivní a hlavní úspěch je spolupráce mezi EDA a Evropskou komisí oběma směry, kdy obě strany se zavazují zajistit úspěšné financování obraného výzkumu. Eh, EDA se svým vojenským eh, jaksi, systémem a komise se svým know-how eh, dokáží eh, společně kombinovat dostatečné dovednosti a nástroje pro dosažení výsled, pozitivních výsledků. A závěrem bych chtěl říci, že pilotní projekty a přípravné akce jsou velice příznivé pro budoucí využití Evropského obraného fondu a EDA e ukazuje mechanizmy, dovednosti a, a základnou, která umožňuje eh, dostatečnou podporu projektu eh, ve všech fázích. Já vám děkuji za pozornost a jsem připraven odpovědět vaše otázky. Thank you, madam, sir. Děkuji vám oběma za velice zajímavé příspěvky. Ještě jednou se obracím na koordinátory a začneme příspěvkem pana Gálera. Já vám velice děkuji za obě dvě přednášky a dovolte, abych z toho vyvodil, že po té prezentaci, jak jsme si všichni na sebe zvykli, z toho mohu vyvodit, že to není žádný rozdíl, že EDA není agenturou Evropské unie, ale členských států. V těch eh, procesech jsme si na to již zvykli. Co se týče těch eh, projektů anebo základních myšlenek, které za nimi stojí, by mě zajímalo, jak byly nakonec vybrány. O tom se všem již začalo přemýšlet v Evropské obrané agentuře, nebo s tím přišly členské státy a prosazovali je určitými směry, anebo vyplynuly tyto dokumenty na základě již stávajících strategických dokumentů jako globální strategie nebo headline goals. Co by náš parlament také zajímalo, je kontrola agentury a přípravných eh, akcí. Možná bych tuto otázku měl položit kolegům z výboru pro kontrolu rozpočtu, ale jak si to představujete? A pak by mě ještě zajímalo za výsledky výzkumu toho pilotního projektu. Byly dále zpracovávány v následných programech. Začalo se s částkou 1,5 milionu, když se tedy začne, zda se v tom potom ještě pokračuje. A když byl koncipován pilotní projekt, šlo o otázku, zda komise uzná výsledek auditu Evropské agentury EDA. A to by mě zajímalo, zda se podařilo dosáhnout schody. Takže s těmi výsledky se podařilo naplnit, zaplnit nějaké eh, mezery, které existovaly u těch cílů headline goals. A teď, když se podíváme zase do budoucnosti, fond na obranu, jak se bude muset dále rozvíjet personál Evropské agentury pro obranu. Tady půjde jistě o větší částky. Takže tolik z mé strany připomínky a otázky. Děkuji. Děkuji, paní Valero. Děkuji mnohokrát. Omlouvám se, že jsem se trochu opozdila, takže jsem nemohla být přítomna při první části. Možná, že jste již hovořili o tom, nať bych se ráda zeptala. Mě a naší skupině, skupině zelených, e, záleží zejména na tom, a to se týká tedy občanské společnosti a transparentnosti a také jak zabránit střetu zájmu. A já tady spatřuji jeden problém. My víme velice málo eh, o činnosti té eh, skupiny, která eh, poskytuje poradní činnost komisi. Poradní skupina k dispozici žádná publikace. Jak můžeme získat více informací o tom, co se stalo s touto skupinou? A pokud víme, šest společností, které tvořily tuto poradní skupinu, se také zúčastnili těch přípravných akcí a nejedná se v tomto případě o střed zájmu, To by bylo vše z mé strany. Možná, že jste již o tom hovořili, ale přesto bych se to ráda dozvěděla. Děkuji, paní Lozing. Děkuji mnohokrát. Moje otázka v podstatě tak trochu opakuje tu otázku, kterou právě položila paní Valero. A já bych eh, mohla ještě některé věci upřesnit. Když se tedy podívám na Oceán 2020, 35 milionů eur, to představuje tedy zdaleka jedno z největších přípravných opatření. A když se podívám na ten seznam a ty, na ty podniky, které z toho budou eh, mít určitý zisk, tak téměř všechny podniky, které se účastnily té skupiny na vysoké úrovni, měly předložit eh, komisařce zprávu a požadovali eh, prostředky z rozpočtu, tak eh, se účastí například to Leonardo NA, NBA a celá řada další. Když to trochu vyostříme, tak bychom si mohli položit otázku, zda si zástupci průmyslu nenapsali vlastně svůj vlastní dotační program, a nebo zda tady opravdu u takových vysoce profilovaných skupin se nemáme snažit vyvarovat střetu zájmu. A byly nějaké nezávislé, prokazatelně z ale znalecké posudky nezávislé na průmysl, které byly pověřeny zkoumat tyto zakázky. Co se týče eh, zadání Oceán 2020, tak tu jsou takové věty, já cituji, se ohledně sledování a blokády eh, námořní dopravy. To je tedy poněkud eh, rozplizlá formulace. Tady by mělo jít zejména o projekt který má čelit migraci? A pokud ano, tak tedy jak to má konkrétně probíhat? Děkuji. Děkuji. Já bych také chtěla položit své otázky. Jak nyní po tolika letech hodnotíte přínos obou pilotních projektů a přípravných akcí na vytváření výzkumných sítí a jak hodnotíte, řekněme to, takto poměr regionů, poměr jednotlivých zemí, které k tomu přispěly před určitou dobou, jsme hodnotili úroveň spolupráce na schůzích našeho výboru sede a k velkému úžasu jsem se dozvěděla, že dokonce uvnitř jedné země, a to se týká těch hodně rozvinutých jako Německo, se objevily jasné diskrepance mezi východní a západní částí země v oblasti spolupráce. Zaznamenali jste nějaké zlepšení po této době, tedy ochota spolupracovat mezi institucemi i přes hranice a dále. Jak předpokládáte, že bychom mohli co nejlépe utvářet spolupráci, samozřejmě v závislosti na tom, jak dopadne Brexit. To už jsme si velice dobře vědomi. Bude to mít dopady na oblast eh, obrany. Tedy jak si dovedete představit tu spolupráci se Spojeným královstvím. Obrana je tedy velice důležitou, klíčovou oblastí nesmírné důležitosti. Co můžeme předpokládat? Nejsem si úplně jistá, jak je tedy ten těsné propojení mezi komisí a EDA, jak to bude vypadat tedy po Brexitu. Ráda bych si vyslechla něco k těm zajímavým částem, tedy předpověď, která se týká technologií, jaké bylo východisko a jaký byl možná konečný výsledek. Když byly vypsány zakázky, tedy jaké byly hlavní postupy, byl to brainstorming, nebo to byly hlavně prakticky zaměřené projekty na předem definované oblasti. Tak to by bylo z mé strany vše. Ze strany členů podvýboru také. Pokuste se ve stejném pořadí zareagovat na ty otázky, na potřebu dalšího vysvětlení nebo poznámky. Paní Heinz Huber, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve možná k těm otázkám, které položil pan Gáler. Odkud se vzaly ty projekty, oč jsme se opírali? Já jsem se to snažila již vysvětlit. Svolali jsme expertní skupinu, která eh, připravila přípravná opatření jako nástroj, který eh, eh, je dán ve finančním nařízení. Není to tedy právní akt, ne, vytváříme žádný výbor na, na pro, programy. S tím pádr jsme svolali prostě expertní skupinu, která obdobně funguje a spolu s experty členských států připravuje celoroční program práce komisi pro ta přípravná opatření, přípravné akce. EDA, jak jsem již vysvětlovala, vystupovala v rámci expertní skupiny jako pozorovatel a dávala do toho určité vstupy, podněty pro ty upstream procesy, dokumenty, které již existují a také jsme to již slyšeli, definuje priority, které jsou zapotřebí pro kapacity Evropské obrany, tedy to jsou ty vstupy, ale také se přitom ukázalo, že členské státy eh, se ujaly své role při činnosti této expertní skupiny a také předkládali svá témata. Nebyla to tedy eh, eh, úplně role agentury definovat priority, ale Zapojovaly se do toho i ty členské státy, které vnášely do diskuze své priority a na tomto základě potom vznikl program práce. texty výzev se potom zpracovávaly za účasti expertů členských států. I v tomto ohledu se komise plně opírala o expertní poznatky členských států k tématu kontrola rozpočtu, jak to probíhalo. Evropská agentura pro obranu pracuje jako jiné instituce EU v rámci finančních pravidel platných v EU. Ptali jste se na výsledky auditu, zda byly uznány. EDA jako každá agentura nejprve musí provést sebehodnocení, aby zjistila, zda eh, realizace připravených akcí respektovaly eh, veškeré struktury struktury a odpovídali daným předpisům. To bylo tedy podrobeno důkladnému testování. A dovolte mi ještě jednu větu, jak probíhala ta spolupráce a potom tedy zbytek otázek přenechám k zodpovězení kolegovi. EDA EU, eh, jak si na sebe zvykli, tak jistě je to rozdíl, zda je to instituce EU a komise, anebo zda se jedná o spolupráci s Evropskou agenturou pro obranu. Je to mezivládní agentura, která má jiné struktury, takže při praktické realizaci se také vedly diskuze, aby se podařilo nalézt nějaký způsob soužití ale to se podařilo právě v rámci těch přípravných akcí. Ty rozdíly eh, řízení, rozdíly v institucích, jak funguje EDA, jaké jsou její rozhodovací procesy, tak tady jsou skutečně rozdíly. Toho si musíme být vědomi, ale souhlasím v praxi při eh, uskutečňování těch přípravných akcí a eh, v rámci dohody o delegování, která byla uzavřena mezi EDou a komisí, eh, se jednalo o dobře fungující spolupráci. A teď ještě k tomu, co říkala paní Lösing. Spolupráce eh, v souvislosti těm, eh, s těmito přípravnými akcemi Prosím, nespojujte to se skupinou osobností a s výběrem témat nebo projektů v rámci přípravných akcí. Group of Personalities hraje specifickou roli. Tato skupina sloužila v přípravném procesu k tomu, aby vypracovávala doporučení, jak je možné provádět výzkum a realizovat výzkumné projekty v oblasti obrany financované z evropských prostředků. Vyústilo to ve zpracování zprávy a tím končila činnost té skupiny Group of Personalities. Tato skupina neměla žádný vliv na výběr výzkumných projektů které nyní byly financovány a podporovány na základě přípravných akcí. Stejně jako u civilního výzkumu, výbor a hodnocení těch návrhů, které po vypsání byly předloženy, Týká se to výzkumných ústavů, univerzit, ať už je to kdokoliv, kdo se chce zúčastnit, to posuzují nezávislí experti, konzorcium expertů. To jsem se také snažila vysvětlit a vybírají se v rámci eh, v takzvané výzvě eh, po projevení zájmu a podle určitých kritérií. To znamená, že eh, se snažíme zjistit expertní poznatky z konkrétních oblastí, kde se mají tyto projekty také realizovat. To znamená subjekty, které mají dostatečné expertní poznatky, aby je mohly realizovat a hodnotit. A je to eh, jmenování ad personam, ti experti musí mít bezpečnostní prověrku. V každém případě se snažíme zajistit, aby eh, rozhodně nedocházelo ke střetu zájmům mezi experty, kteří byli vyzváni a potom vypsání eh, mají hodnotit došlé návrhy. Tady není žádné propojení mezi tou skupinou of personality expertíz a mezi nezávislým hodnocením a výběrem těch návrhů nebo projektů k výzkumu, které byly zaslány eh, na základě výzvů pro ty přípravné akce. A teď ještě poslední poznámku k otázce, kterou položila paní Valero, i když se domnívám, že jsem na to v podstatě již odpověděla. Ptala jste se, zda budeme zveřejňovat zápisy a programy. Také ombudsman přijal rozhodnutí jak bychom to měli říci, jak postupovat, abychom zajistili transparentnost. Sama jste hovořila o transparentnosti. aby eh, eh, nedošlo k nesprávnému postupu. Tato skupina Group of Personality se, eh, se nepokládala za expertní skupinu, takže všechny ty požadavky na transparentnost, které míváme, tedy ohledně zveřejňování programů, zápisů a příslušných dokumentů o činnosti skupině, to se všechno nezveřejňovalo, protože nemusíme plnit tyto požadavky, ale současně ombudsman řekl, že to přesto byla poradní skupina, takže vyslovil eh, v tomto případě doporučení komisařce Jankovské a není třeba, aby tyto dokumenty byly zveřejněny. Nicméně by to tato komise měla učinit a ombudsman Eh, předloží návrh, jak postupovat. Takže tento návrh je na cestě, takže nemohu říci, kdy a jak to uděláme, protože eh, tento návrh musí eh, postoupit dále na základě hierarchie a ombudsman tedy schválit ten vhodný postup a potom budou ty nutné dokumenty zveřejněny. Pan Tilburger, prosím. Já vím, že tu jsou určité následné otázky. A já vám eh, dám slovo po prezentaci pana Tilburgera, ale už jsme překročili čas, takže buďte prosím struční. Děkuji, paní předsedkyně. Možná otázky pana pro pana Gálera. Eh, paní kolegyně už část z nich eh, nepokryla. Výběr projektů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 hodně, hodně probíhal bottom-up, to znamená členské státy právě i v souvislosti e, s, v souvislosti s EDA, e, tedy se bylo řečeno, jaké jsou ty nejdůležitější otázky, e, úkoly a do těch se pustil jako první jak pilotní projekty, tak ony preparatory action. Toto do budoucna musí vypadat jinak. To, co označuji jako portfolio, znamená, že budeme mít celkový přehled o celém oblasti obrany. Na začátku totiž víc více šlo o modality a o spolupráci mezi komisí a EDA a netolik o to, jaké projekty budou přesně, přesně řečeno probíhat, protože to bylo omezeno. To znamená, nejprve se vzali důležité projekty, ale do budoucna musíme mít celkový přehled o tom, co se co budeme chtít udělat a všechny výzkumné oblasti, které jsou relevantní pro obranu, e, vzít potaz. A co se týče finančních prostředků a dohled nad nimi, to je skutečně tak, že Ehm, máme dohodu o delegování, tady je pevně stanoveno, že eh, komise, eh, včetně a eh, kanceláře OLAF a účetní dvůr, kdykoliv mm, přijdou s doporučními a do pěti let má, má být platba, pak budou hotové audity, to všechno mm, takto probíhá, to, mm, co komise musí sama eh, zajistit, to, to eh, předkládá nám. A jsou tady určité finanční eh, regule, jak už bylo řečeno. V případě pilotních projektů tady byla následná iniciativa u Eh, USWARM, u těch ostatních to není ještě tak jasné. Je to typické pro výzkum, že někteří o eh, některé věci okamžitě poutají zájem a jiné eh, jsou, u nich to vypadá trošku, je to méně, je trošku zdrženlivější. A mm, ty projekty jsou, byly zvoleny tak, aby členské státy mm, vyjádřily zájem. Eh, co se týče Evropského eh, fondu pro obranu s větším objemem, eh, tady musíte být vybaveni větším počtem lidí v mm, EDA. A přičemž mm, EDA, tady jsme měli výzkumné projekty ve výši jedné miliardy. Toto jsme v posledním roce zvládli, to byly výzkumné projekty, které v členských státech byly financovány z její strany a teď to bude, má být výzkum financovaný z EU. Paní Luizy, chtěla jsem ještě k tomu něco dodat. Ano, je to opravdu tak, že u výběru témat nemáme jenom group of eh, personalities, ale byl tady i příspěvek z EDA a ze členských států a eh, to běželo přes komisi, tam se stanovilo, která témata pak budou zapracována do pracovních programů a výzev k předkládání návrhu. A e, nezávislí e, experti, které my jsme zvolili, e, ti pak to volili z hlediska jednak expertízy, ale především šlo o to, aby tady nebyl žádný konflikt zájmu. Pokud třeba pracovali ve firmě, která také nabízela, a nebo byla subdodavatelem, tak ti to nemohli vystupovat Eh, jako nezávislí experti. Na jedné straně eh, to je strategická eh, záležitost o něch group of personalities. Ti fungují na začátku této pce a na konci to je se podávají projekty nejrůznějších konzorcí a v jiných konzorcích eh, byly zastoupeny také velké firmy a ty eh, třeba prohrály. A ono jde skutečně o výběr toho, eh, který projekt je nejlepší a na to máme právě nezávislé experty. Oni jsou opravdu nezávislí, to jsme prověřovali a měli jsme i předběžně osoby na seznamu, kde jsme viděli, že teď je na řadě projekt, nějaký projektový návrh, kde byl člen konzorcia, u kterého byla pravděpodobnost, že je tu konflikt zájmu, takže jsme odmítli tuto osobu. Vybrali jsme pečlivě experty tak, aby k těmto konfliktům zájmu nedokázalo. A myslím si, nebo doufám, že e, jsem zároveň odpověděl otázku paní Valero. Mluvili jste o něčem, tak možná ještě jednu věc eh, k takovému tomu nejasnému, mlhavým eh, věcem u projektu Ocean 2020. Musíme vzít v úvahu eh, to, že návrh je široce koncipován. A to tak, abychom mohli dostat hodně, co nejvíce návrhů z různých konzorcí. Tedy návrh projektový musí být široce koncipován tak, abychom mohli Ehm, abychom podali, ehm, se podali různé věci. Nejde tady o migraci, nejde tady o bezpečnost, jde o obranu tedy obraný ehm, výzkum. A to je přesně to, co tady chceme eh, otestovat v rámci Preparatory Actions, protože hm, jsme to dosud nemohli financovat a eh, jde o to, aby eh, se to v rozpočtu EU také tento obraný výzkum financoval. Jde o možné scénáře, hm, například vojenský svaz nebo vojenské lodě Eh, se budou nacházet v prostředí, které může být velice nepřátelské, aby byli schopni se sami eh, obránit. Tedy jde o to, aby byly nasazeny drony, mm, eh, třeba musí udělat obrázek nějakého skladu a aby odvrátili možné ohrožení aby odhalili toto ohrožení. A nejde tolik o bezpečnostní výzkum a o migraci a o hranice, ale jde o typické námořní, námořní nasazení. No, proto je, na to je určen tento Ocean 20, 2020 na to byl vytvořen. U share, jenom stručně, přeshraniční spolupráce, ehm, je, je, mm, to je, mm, to je mm, podnícena těmito přípravnými akcemi. A uvidíme, u Ocean 2020 máme 15 členských států, které tady na tom pracují, takže je pro nás překvapivé vidět, eh, kolik ehm, aktérů se dalo dohromady. Byla tady velká diskuse o možné rozumné velikosti takového eh, projektového konzorcia a na konci jsme viděli, že 42 eh, jednotek ze členských států se dal dohromady. Takže eh, Konzorcium to přijalo, tuto myšlenku přeshraniční spolupráce a je to opravdu přidaná hodnota Evropské unie v této fázi. Myslím si, že Mm, se přicházím k další otázce. Ehm, tak Foresight, tady je Horizon, tady dělá takový scanning, ale jsou tu ještě nezbytné dodatečné kroky, kdy si musíme eh, rozmyslet, jaký typ ehm, výzkumu, jaké výzkumné prostředí bude důležité pro to, aby se budovaly kapacity a jestli tady vůbec máme nějakou perspektivu, že by se to dalo využít k obranným účelům. Je to velký krok k tomu, aby se identifikovala témata, která jsou důležitá pro financování ze strany strany EU nebo členských států nebo z jiných zdrojů. Děkuji, děkuji. Ehm, ještě otázka Michála Galera, ale prosím velmi stručně. Musíme už ukončit toto téma. Ano, ani netolik otázka, spíše takové potvrzení toho, co bylo řečeno. A sice bych Eh, rád chtěl mě vyhnout takovému obrazu, že průmysl by si tady mohl sestavit vlastní program. Myslím, že už to bylo zodpovězeno. A další věc. Jako Evropský parlament v prosinci 2013, to jsem se toho také účastnil, jsme měli zprávu k mm, European Defense Technological Industrial Base, tedy eh, k Evropské průmyslové eh, zbrojní bázi. A v této zprávě jsme Priority Actions požadovali. A i komise v roce 2013 to žádala. Takže je to, to bylo politický mandát jak eh, z komise, ale také z rady později. A eh, to vedlo také k našemu usnesení, že v rozpočtu na rok 2015 jsme poprvé eh, se usnesli na tomto pilotním projektu. Tak to, to celé vzniklo a ne, že by se průmysl chtěl něco eh, ukousnout ve vlastním, ukousnout z toto koláče ve vlastním zájmu. Dobrá, děkuji. Takže toto necháme. Tak teď eh, takový, takový závěr eh, tohoto bodu. Chtěla poděkovat oběma váženým panelistům. Mám dojem, že sede by měl pokračovat v tomto a jsem si naprosto jistá, že poslanci si přejí pokračovat. A teď společně zatleskáme. Thank you. Please Děkuji. A může, zůstaňte prosím, protože i hned přejdeme k dalšímu bodu pořadu jednání. Vážení kolegové, prosím, usaďte se. Tak a teď můžeme začít. Je mi potěšením a ctí přivítat na zasedání eh, SEDE zástupce vrchního velitele spojeneckých sil v Evropě, generála Sera Jamesa Everarda, známá osobnost eh, mnohým, pro mnohé z vás a um, Belgie, NATO Belgie a v minulém roce jsme měli navštívit eh, Mounts a bylo vlastně mým nápadem se tam vydat a bohužel jsem ale nebyla schopna převzít to vůči roli kvůli zdravotním problémům. Ale o to více jsem ráda, že generál přijal naše pozvání je mm, na čase, abychom si vyměnili názory. Pan generál jako koordinuje spolupráci EU, NATO. Zajímalo by vás, nás vaše posouzení bezpečnostních hrozeb mm, na kontinentě. Sire, máte slovo. Paní předsedkyně, dámy a pánové, děkuji vám Eh, jsem velmi rád, že jsem zde. Eh, chtěl bych začít takovým dvouminutovým příběhem a chtěl bych vám eh, vysvětlit 74-letou historii. A udělám to s tím, že asi není něco jako nějaký takový jednoduchý příběh na západě, v Rusku nebo mezi jednotlivými státy. Tedy příběh o tom, proč jsme tam, kde jsme geopoliticky. Jsou tu různé interpretace a symptomů a mm, e, můžeme různým způsobem vysvětlovat nestabilitu, v které se teď e, v Evropě nacházíme. Po většinu e, druhé poloviny 20. století pod silným americkým vedením se národy, státy NATO připravovaly velmi extenzivně a nákladně na válku, která se neodehrála. Boj eh, v této neválce eh, byl považován za zásadní eh, v rámci celé aliance a obrana se stala klíčovým prvkem a něčím, čím se hlavně zabývaly naše ozbrojená síly. A samozřejmě jsme vyhráli. A na konci svět, eh, jako studené války a po zroucení se Sovětského svazu v roce 1991 jsme slavili eh, univerzální triumf liberální demokracie a eh, představovali jsme si vznik nového světového řádu, v kterém, cituji George Bushe, národy světa východu, západu, severu a jihu budou prosperovat a žít v harmonii. A tak v tomto krátkém okamžiku se ale priority eh, posunuly. Mnoho eh, států se snažilo zajistit mír a evropské výdaje na obranu pak začaly proce klesat o 20 až 32 v závislosti na zdrojích, eh, které čerpáte mezi lety 1995 až 2015. A jak jsem řekl, eh, změnili jsme, přestali jsme se soustředovat ehm, eh, na ehm, kolektivní obranu, eh, na různý boj proti, ehm, proti rozvratům v určitých zemích a na vybudování kapacity a na eh, úkoly spojené s bojem proti terorismu. V roce 2014 eh, to byl takový šok. Šok, když Rusko eh, připojilo, anektovalo Krym a internovalo na Ukrajině. A jak víme, vedlo to k návratu konkurence soutěže mezi velkými mocnostmi. A to zásadním způsobem změnilo euroatlantické bezpečnostní prostředí. Nebyli jsme ani připraveni narušit nebo bojovat eh, proti eh, tomu, co narušilo náš eh, řád. A nebyla tady ani připravenost vrátit se k společné obrané politice. A to bylo v době, kdy jsme, a stále tomu tak je, se zabýváme dalšími velkými strategickými šoky a postšoky 21. století, včetně útoku z 11. září a neustálých konfliktů v Afganistánu a v Iráku. Dále to byl finanční crash, arabské jaro, migrační krize a nové vnímání eh, konce eh, americké neangažovanosti a také rozdíly v hodnotách mezi v Evropské unii samotné. Ehm, takže na to teď ehm, máme jednoho ehm, konkurenta, Rusko, a jednoho, jaksi, takový jeden projev rakoviny, a to je terorismus. A přitom eh, nejsme v éře strategické konfrontace, nacházíme se v éře strategické soutěže. Vracím se k Rusku. Můžeme argumentovat tím, že Rusko je a vždycky eh, se fixovalo na strategické eh, bariéry, na železnou oponu eh, a mm, dělení. Pak to byly exkluzivní zóny vlivu a sociální kontrola, tak by bylo možné zabránit vněšování se do revolucí. A můžete mít, můžete mít porozumění pro zemi, která je v pasti, a můžete argumentovat tím, že eh, Rusko eh, není velkým medvědem, ale můžeme ale má své místo eh, ve světě s obranou strategií. Rovněž můžeme argumentovat tím, že tady máme více nebezpečné Rusko. Rusko, které je zjevně odhodláno se prezentovat jako veliká mocnost a bude to nezbytné, narušovat eh, pravidla, která byla nastolena po druhé světové válce a mezinárodní řád. A toto je Rusko eh, s obraným rozpočtem, eh, který musí být posuzován ne na, podle objemu dolarů, ale na paritě, podle parity kupní síly. Takže není to nějakých 67 miliard dolarů, ale něco přes 200 miliard dolarů. A toto je Rusko, eh, které eh, má, chce investovat do destabilizace euroatlantické oblasti musím zúraznit ne proto, aby vyhrálo eh, dlouhou válku, ale je to taková neustále eh, kampaň eh, zastrašování, hybridní aktivity. To je to, co říkala Judy French a francouzský akademik, takzvaný, takzvaná 5D, válčení 5D, tedy desinformace, destabilizace, narušování a destrukce. A takhle, mají takto probíhat takzvané krátké války a kampaně kampaně, které mají narušit a změnit geografické eh, cíle. Většinou to bývají malé, krátké 30 až 60 denní eh, půdky. Jsou tady i teroristické skupiny, které eh, se snaží splnit své cíle v našich městech a snaží se vytěžit výhody. Používají koneční zbraně tak, aby mohli Eh, pokračovat ve svých bojích. A ruským eh, cílem eh, je, tady cesta od řádu k absence řádu, jsou, je tady, jsou tady také mezinárodní teroristické skupiny od řádu k absence řádu, k novému řádu a nakonec má dojít ke kapitulaci západu. A proto Eucaka doporučil eh, nový, nové atletickou eh, radě a generálnímu tajemníku to, abychom rozpracovali jednoduchou strategii, jak pro strategické cíle, ale abychom mohli stavět na pokroku, který jsme učinili od roku 2014. A eh, máme tady určitý rámec také, v kterém budeme fungovat a stavět se budoucím výzvám. Měli bychom rozpracovat tuto novou vojenskou strategii, a e, teď tady máme, e, mezi, vedeme vám vůči roli. Očekávám jednak, že se ukáže, že toto bude účinný nástroj e, pro to, abychom dosáhli vojenské koherentnosti v aktivitách, které provozujeme. Za druhé máme to má přispět k tomu, že se znovu nastolí připravenost a e, že tady bude obrana aliance, která nám umožní lépe e, ukazovat naši odhodlanost, e, že, no, tak, že budeme vystupovat společně a budeme kontrolovat bezpečnostní prostor, budeme se snažit ukončovat, dostat těmto výzvám a zajistíme to, že bude-li to nezbytné, budeme, naše aliance bude mít opět vůči roli v našem prostoru. Zmínil jsem se o tomto pokroku, který jsme jsme učinili od roku 2014. Jsem si jist, že, jste, že znáte příspěvky bruselského summitu a nebudu tady, nepůjdu tady do detailu, ale teď jsme ve fázi takové transformace od roku 2014. Máme tady defense a deterrence a e, to je znovu v popředí všeho toho, co děláme. Rád bych se chtěl vrátit k Evropské unii. Myslím si, že evropský model zaměřený na e, obranu a bezpečnost je teď daleko lépe chápán v NATO a všude jinde. Například vysoká představitelka Frederika Mogherini toto přesně vysvětlila, o co jde a e, o co tady nejde. Myslím si, že přístup Evropské unie e, vidí, že bezpečnost je dnes daleko komplexnější a že v sobě nese jak státní, tak nestátní aktory, aktéry, terorismus, hybridní hrozby, klimatické změny, ekonomickou e, nejasné prostředí a nebez energetickou bezpečnost. Máme tady civilní vojenské úkoly a ona tady chápeme také propojení mezi obranou a rozvojem, mezi eh, řízením krizí a usmířením. A eh, jde tady hodně o možnosti Evropské unie. Eh, musíme posílit také naše partnery a jejich kapacity po celém světě. Myslím si taky, že, je, že dnes daleko lépe chápeme, že tady není žádný rozpor mezi investováním do evropské strategické autonomie a e, spolupráce, užší spolupráce s partnery, jako je OSN, NATO a také Africká unie. A mm, máme tady takový půl e, různých sil a jednotek a pak bude toto aranžma e, doplněno, aniž by se stalo, aniž by se vzájemně soutěžilo. Takže ne strategická autonomie a spolupráce, ale kooperativní autonomie ale Evropská unie nemá dostatek svalů. Berlín plus mechanismus ehm, koncipovaný eh, proto, aby fungovalo strategické partnerství EU. Berlín plus podle mě funguje velice dobře. Eh, v roce 2002 ehm, ehm, eh, architekti EU a NETO tohoto konceptu Berlín plus probojovali všechny detaily a zřídili například operační ústředí SHAPE. Často to bývá zapomínáno, ale umožňuje to Evropské Evropské unii přístup k plánovacím kapacitám NATO, pak je možné obnovit různé kapacity eh, NATO. Jsou to možnosti, které Evropská unie často nemá. A myslím si, že celá tato věc funguje na nejvýš dobře. Díval jsem se teď do budoucna, dívám se teď do budoucna. Měli bychom měli být schopni ještě aktivně ochránit Berlin Plus. A kromě Berlin Plus tady máme spolupráci NATO a EU, která je zakotvena v politickém prostředí. Jde tady o, jsou to zaměstnanci NATO a také zaměstnanci SVČ. 74 společných návrhů pokrývají oblasti sdíleného zájmu, e, jsou to jak strategické, operační záležitosti, e, řízení k krizi, mezinárodní mír, bezpečnost a podobně. Tady se některé požadavky překrývají a jsou důležité. Naše očekávání v SHAPE mm, vypadá tak, že na politické úrovni jsou položeny velmi eh, solidní základy pro rozvoj dalších pragmatických a fungujících partnerství mezi NATO a EU. A toto, když se toto naplní, eh, učiní naši práci efektivnější mm, a mm, eh, budeme moci si ušetřit spoustu krve a úsilí. A e, spolupráce to eu e, je, e, není jen žádoucí. Myslíme si, že je naprosto zásadní a bylo by velikou chybou, kdybychom se nerozlišovali mezi fází could, should, tedy měli bychom, sněli bychom. A proto bych nepodceňoval výzvy našich dohod. Mluvíme také o doplňkových akcích, které by měly fungovat. A myslím si ale, že to stojí za veškeré úsilí. A k tomu jeden příklad. Věrohodnost a účinnost ehm, eh, NATO eh, závisí na schopnosti aliance eh, provádět ehm, účinné umístěvání posil a jednotek. Vojenská mobilita je klíčovým prvkem obrany v Evropě a nutně potřebujeme mechanismy, které přispějí k tomu, aby bylo možné dodat tyto posily. Samozřejmě potřebujeme jednotky, posily, které budou dobře vybaveny, vyškoleny a myslím si, že tady je připravenost na to. Máme tady tzv takzvanou Readiness Initiative, eh, která by měla zlepšit celý tento ehm, půl hm, jednotek ještě přes hranice běžných jednotek. Toto je pozitivní, ale eh, zároveň musíme být schopni eh, hm, rychle přemístit tyto jednotky do Evropy, napříč Evropou a do, do všech strategických směrů. A měli bychom je ponechat hm, v těchto regionech. Tedy military mobility napříč Evropou by měla být posílena a myslím, že to bude v zájmu obou organizací, protože tady se obě tyto, tyto zájmy překrývají. Závěrem EU eh, e na to. Eh, tady máme velkou spolupráci, je to nová míra ambicí a to je velice důležité. A myslím si, že se nám může eh, podařit toho hodně, když to bude založeno na společných záměrech, když budeme investovat do samé podstaty a když si připomeneme hodnoty pragmatismu. A ten druhý bod je důležitý. Teorie spolupráce musí projít testem reality, zvláště když jde o operační a hlavně taktickou spolupráci. To bylo mých 10 minut, děkuji vám. Děkuji, pane generále. A nyní zahajuji rozpravu. První má slovo pan Gále. Thank you very much for... Děkuji za tento přehled. Co se týče EU a NATO, ten seznam 74 úkolů je dlouhý a je dobré na tom pracovat, aby se dosáhlo komplementarity a přidané hodnoty. Moje otázka se týká toho, co se změnilo v každodenní práci, v každodenní aktivitě v rámci NATO předtím, než Eh, dojde k rozhodnutí po té, co tedy americký prezident se eh, rozhodl dát do politiky, takže eh, jestli, hm, jak, jak to postupuje třeba po raním tweetu, jak se to mění, jestli, je, jestli to zavazuje americké, hm, ta, ta rozhodnutí ovlivňují americké závazky, nebo jestli mohou být Mm, eh, anulovány, nebo jako mm, nevím. Eh, a co tedy ve skutečnosti se změnilo od té doby, co Amerika činí, co činí v této oblasti? Děkuji. Další koordinátorkou eh, skupiny je paní Valero, prosím. Děkuji. Já jsem tady postradala uh, dohodu INF. nevím, jestli jste četl usnesení, které jsme tady přijali asi před týdnem. A pokud jste je nečetl, tak vám doporučuji tak učinit. A zajímalo by mě, jakou máte, co jste prodiskutovali s NATO eh, na toto téma a pak mám specifickou otázku, protože já přicházím ze země, která není v NATO, já jsem ze Švédska, máme spoustu práce, spolupráce a partnerství s NATO. Ale když se podepisoval zákaz jaderných zbraní a předpokládalo se, že to také ratifikujeme, tak nám na to hrozilo, že když tak neučiníme, tak ukončí s námi spolupráci se Švédskem. Takže by mě zajímalo, jestli si myslíte, že to je nejlepší cesta, jak vyvolávat důvěru mezi státy a pokud si opravdu myslíte, že to je dobrý nápad se Švédskem nespolupracovat, když ratifikujeme tu dohodu. Děkuji a nyní místo předsedové Jaromír Štětina. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Pane generále, prosím, a dámy pánové, vemte si prosím sluchátka. Pane generále, já vám děkuji za váš pragmatický rozklad a já mám také pragmatickou otázku. My tady často řešíme eh, ukrajinský konflikt. A já jsem se chtěl zeptat, jestli NATO, respektive velení NATO v Evropě, nějakým způsobem řeší Eh, otázku smlouvy z Budapešti z roku 1984, kdy se Ukrajina zavázala odevzdat své atomové zbraně Rusku za to, že nebude porušena jejich teritoriální celistvost. A celá řada eh, zemí garantovala tuto smlouvu, mimo jiné například eh, Spojené státy americké, Nemůže na to nějakým způsobem mít vliv na to, aby ta garance skutečně proběhla? Děkuji za odpověď. Thank you. Next. Děkuji. Další místo předseda, paní Claire Modi. Děkuji. Děkuji, pane generále, za to, že jste přišel mezi nás dnes odpoledne. Děkuji za vaši prezentaci. Obě tady kolegové už se toho dotkli, ale skutečně si myslím, že by bylo dobré slyšet vaši odpověď, především co se týče toho usnesení, co jsme minulý týden přijali, ale také vliv dohody na naše občany. A Mm, mm, protože signatáři samozřejmě mají největší užitek z této eh, smlouvy. Eh, celá řada dalších věcí by mě zajímalo, nebo zajímalo by mě, co vy si o nich myslíte. Eh, za prvé rezerv a nedávný vývoj v Azovském moři a reakce NATO i reakce EU, na tu situaci, nebo jak bychom měli reagovat vzhledem k té situaci. Druhá otázka je citlivější a vy jistě na ní citlivě odpovíte, eh, protože v NATO existuje také vnitřní pnutí mezi různými aktéry. Bylo by zajímavé také znát váš názor, tak abych abychom měli jistotu, že si zachováme společná stanoviska eh, v této souvislosti. A konečně a tady doufám pozitivně, dá se říci, eh, otázka komplementárnosti akcí. Vy jste o tom hovořil, eh, týká se to otázky u, u jednání eh, v, eh, a aktivit v oblasti civilní i vojenské. Mě by zajímalo, jak bychom tu akci mohli posílit a posílit účast EU v této oblasti. Děkuji a nyní paní Ana Gomeš. Děkuji, pane generále. Michael Galler se vás už ptal, jak eh, snášíte Trumpovy tweety, ale kromě Trumpových tweetů já mám podezření, že Trump jak víme, nejenom ne, nejenom, že spochybňuje na to, ale jakoby eh, analyzoval způsoby, jak má to rozebrat. Jako nebudem si tady zastírat takové otázky, co, co vy s tím. A hovořil jste o nebezpečnějším Rusku. Jak vítězství v Syrii a mm, jak si vítězství v Syrii je přičítáno Rusku, tak jakým způsobem Ehm, teď ehm, bude nebezpečnější. Dále otázka stažení INF, to mě taky zajímalo. Teroristické skupiny. V Syrii a v Iráku se možná konec blíží, ale ta ideologie nadále existuje, ta bude dál e, způsobovat hrozbu. A máme nějakou strategii, jak angažovat muslimy, protože tento boj bez muslimů na naší straně nevyhrajeme. A je to intelektuální bitva a tak dále, takže a co se týče třeba Libie, jak, jak hodnotíte tu situaci s tím vákuem, které zůstalo v Líbii. Děkuji, pan Salimovič. Děkuji, děkuji generále, že jste přišel mezi nás a věnoval nám svůj čas. Já mám otázku na to, co si myslíte o odstrašujících um, kapacitách NATO v sousedních zemích, konkrétně v západ, na západním Balkánu. V minulosti několika minulých letech jsme viděli poměrně těsivé věci, jak v Srbsku, tak v Černé kdy jsme byli svědky pokusu o atentát na premiéra, což možná ještě není jaksi to vyšetřování Eh, hotové, ale zdá se, že snad je to nějak spojené s Ruskem nebo některými ruskými organizacemi, tak se vás chci zeptat na kapacitu NATO a EU um, ehm, nějakým způsobem ehm, jak si nějak um, možnosti nějaké agresivní operace na západním Balkánu. Děkuji, takže Teď jste vyslechl celou řadu otázek a já vás poprosím, jestli byste na ně odpověděl nebo jakkoliv je okomentoval. Děkuji, já se o to pokusím. Obávám se, že vás možná mnohdy zklamu, ale takže nejprve otázka prezidenta Trumpa. Několik z vás to tady zmínilo. První věc, jakožto vojenský velitel, eh, eh, se, musím říci, že otázky, které Trump klade, jsou Ehm, jaksi oprávněné a on jak vytváří tlak na NATO a, a svým přístupem mělo výsledek ten, kterého chtěl dosáhnout, to znamená navýšit ehm, financování obrany. A také ehm, nedávný ministr, jako nedávný ministr obrany v USA jasně velmi jasně ehm, prohlásil, že Spojené státy plně podporují na to. Eh, ono, takže se nedá říct, že by eh, podpora eh, USA byla polifujní, nebo že by se nějak to obcházelo. Já se ne, neobávám o angažovanost USA a to a on je, myslím, velký rozdíl mezi tím, co prezident se snaží vyjádřit a, a skutečnými skutky. Co se týče zemí, mimo na to Švédsko, Finsko, ehm, iniciativa z minulého týdne. Eh, já myslím, že tam ty vztahy jsou velice dobré a akční plán eh, rozvinout lepší porozumění sobě navzájem, lepší komunikaci, je velice dobrý a mm, mm, já nevnímám tam žádnou souvislost mezi tímto a ratifikací jakékoliv do eh, smlouvy o jaderných zbraních, co jsem, slyším poprvé v životě. Nikdy, nikdy jsem nic takového nezaznamenal a myslím si, že ta spolupráce funguje velmi dobře. Ukrajina, ano, to je těžké téma. Ta eh, dohoda eh, Ukrajina není členem NATO, eh, takže je tu celý ten balíček eh, podpory pro tuto zemi, nicméně eh, je to těžký a ne systém, problém, který se bohužel nemění. Azovské moře vnímám podobně. NATO je organizace, která funguje na základě koncenzu 29 členů a a je to především politická otázka politických rozhodnutí. Co se týče e, interního pnutí v NATO, na to si prošlo určitými obtížemi v minulosti a e, i přesto členské státy uznávají, že jsou silnější, lepší v rámci NATO než mimo. Eh, je to otázka sdílení zátěže a když eh, potom dojde do krize, tak každý členský stát je potom lépe schopen se na problém dívat i očima jiných států a nalézt řešení. Když se podíváme na ten eh, vývoj od roku 2014 až do dneška s akčním plánem a dohledem letat, vzdušným prostorem a podobně, Mm, um, operace ostrašující a tak dále. To je eh, aliance, která eh, vypadá, že, že opravdu funguje. Co se týče teroristických skupin, souhlasím, že eh, do značné míry spoleháme na národní plány k řešení terorismu eh, v každé jednotlivé zemi. Na to samozřejmě vychází z toho, že boj proti terorismu se odehrává především na jihu, ale samozřejmě je potřeba eh, eh, si říci, že NATO a EU mohou udělat více společně. Co se týče dohody ANF, aliance s stojí pevně eh, za ní, za ANF. Eh, také toto mm, bylo nedávno prohlášeno. Sýrie, naprosto souhlasím s tím, co říkáte o Sýrii. Uvidíme ještě, jak se to v Sýrii vyvine, ale toto nepovažujeme za operaci NATO, vzhledem k tomu, které země se tam účastní. Západní Balkán. Já v současné době nejsem velitelem no tedy byl jsem opera, velitelem operací v Bosně, takže vím, jak to tam funguje. E, operace KFOR, NATO a tak dále. E, myslím, že se v NATO shodneme, že lidé mají obavy ohledně bezpečnostní situace na západním Balkáně a snaží se maximálně vymyslet, jak e, lépe postupovat, aby i tyto země e, dosáhly stabilnější situace. Problém, který tam je vidět nyní v Bosně, já vnímám tak, taky, že, a jak říkal úřad vysoké představitelky, dalších půl milionu mladých lidí opustí Bosnu v příštích eh, třech letech, čili to je země s takovým populačním profilem a my v NATO hm, také uvažujeme o tom, jak řešit eh, západní Balkán proto, aby byl konzistentnější, ale nevím, jestli v, v krátkém horizontu dosáhneme nějakého značného pokroku. Děkuji vám. Jsou ještě nějaké další následné otázky po odpovědi pana generála? Nikoli. Ještě bychom na ně měli čas. Prosím, ještě jednu rychlou. Altea. Mise Altea. Poslední NATO EU podnik. Hovořili jsme o tom s předchozím řečníkem a já se chci zeptat, vzhledem k tomu, že v Bosně jsou určité síly, které by chtěly ukončit status quo, tak se chci zeptat, jestli v terénu, my v terénu jsme hodně omezeni s našimi silami, ale e, jsou e, nějaké jednotky mimo Bosnu, v pohotovosti trénujete tyto jednotky, aby to bylo jako věrohodné, jestliže v případě, že by obvyklý podezřelý chtěl nějak podvra- eh, rozvrátit Bosnu. Ono je důležité, abychom si uvědomili, že tam naše přítomnost je poměrně velmi malá ale je to koncipováno tak, jako, abychom tam fungovali jako oči a uši, abychom sledovali situaci a každý rok slyšíme, že naše rozmístění v Bosně a Horcegovině e, tedy e, e, bude pokračovat ještě i po volbách a já si myslím, že můžeme důvěřovat tomuto mechanismu a také v rámci Berlin Plus moje eh, role koordinátora na to EU myslím, že bychom mohli lépe také přesouvat aktiva KFOR z Bosny. Ehm, takže to myslím je dobré. Paní Claire Modi, děkuji. Dala jste nám více času na otázky, tak to musím využít. Chci se zeptat na jiné téma co se týče žen, míru a bezpečnosti, vím, že na to odvádí velmi dobrou práci v této oblasti, ale zajímala by mě také vaše perspektiva, váš názor na schopnost na to ehm, realizovat ehm, genderově vyváženou strategii. Když jsem E, přišel do této funkce, tak jsem jaksi sloužil v armádě e, vlastně do roku 2016 EU, myslím, dělá opravdu dobrou práci, je daleko více e, jmenovaných jaksi genderově vyvážených poradců a pracovníků a i v rámci NATO je snaha dosahovat stejného cíle. Já jakožto Ehm, představitel jsem byl také eh, vyzván, abychom měli genderové poradce. Ehm, USN je má, nevím, jestli to vyžaduje eh, mnoho ehm, cvičení a vzdělávání, ale doufám, že tedy eh, v nadcházejících měsících dosáhneme více pokroku je to aliance 29 zemí, kde ty jednotlivé eh, státy eh, jsou různě daleko, co se týče genderové eh, vyváženosti. Myslíte si, že by, se dal, že by EU mohla dělat více? Jenom abych vysvětlila Claire Modis, hovořila na rozšířeném byru a, a vyzvala, aby se kam se tím věno, tomu zabývali. Eh, no, na to tvoří státy a národy, takže eh, takový bude výsledek, jak jaký vklad do toho eh, budou dávat, jestli tam budou genderoví poradci a, a jakou odvedou práci. A myslím si, že možná postupně a samozřejmě ale dostáváme se k tomu, že v některých zemích je, ta genderová diverzita hodně daleko a jinde ne. Ale myslím si, že prostě vojáci splní, poslouchají rozkazy a tak, tak to je. Možná bych mohla také položit své otázky. A pravděpodobně to bude již poslední otázka. Týká se spolupráce v oblasti kybernetické bezpečnosti mezi EU a NATEM. Jak hodnotíte eh, to, čeho jsme doposud dosáhli? Kybernetická bezpečnost to je velice zajímavá oblast. V podstatě tady vidíme eh, značný pokrok v dosažení obrany. Experti z EU a eh, NATO spolupracují v této oblasti. Já bych měl hovořit o kybernetické ofenzivně a to je mnohem eh, složitější, protože se členské státy na nás obracejí, abychom je předkládali, ale já jsem nikdy neviděl žádnou takovou akci, která by požadovala takovéto kapacity. Pane generále, já vám opravdu velice děkuji. Jako obvykle to byla naprosto fascinující výměna názoru. A Myslím, že v blízké budoucnosti se na vás budeme ještě více obracet. a chceme využít možností eh, vyměňovat si názory. Prosím o potlesk pro našeho hosta. Please stay Zůstaňte, prosím. Hned začneme projednávat další bod na pořadu jednání. Oh, drink. Sorry again, Mrs. Schnabel von Frankfurt. Hello, good to see you. Grüßen Sie, schön, dass Sie gekommen sind. Nee, nee, bin ich nicht. Ich bin äh, sein Kollege, der Herr Schröder. Ich bin ah. sozusagen hier für das Sekretariat. So the others okay. Er will arrive. We still have about seven minutes to go. How do you s pronounce this name I ask you yeah. about? <laughs> I will find this out now. I, will find this out. I think it's a Frenchman of, let's say, slightly oriental. Yeah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

Ladies and gentlemen, please be seated. Dámy a pánové, usaďte se prosím. Thank you very much. Děkuji vám. A posledním bodem dnešní schůze výboru SEDE je eh, společné síly skupiny G5 Sahel v Mali. Budeme diskutovat o bezpečnosti i o humanitárních aspektech, o situaci v regionu Sahel a o působení skupiny G5. Je to velice aktuální téma. Je třeba, abychom rozhodli, o budoucnosti mandátu, který záhy vyprší. Také jsme tam zaznamenali určitý vývoj ohledně bezpečnosti a já mám to potěšení, že mohu přivítat naše panelisty. Dovolte, abych je představila po mé levici. Je náš první řečník, pan Jeržat Razalí, vedoucí oddělení pro západní Afriku při Evropské službě pro vnější činnost. Dále je přítomen pan Mark Stalmans, který řídí úsek zemí regionu Sahel na generálním ředitelství DEVKO. A po mé levici sedí paní Simon Šnáblová, která je výzkumnou pracovnicí Institutu pro výzkum otázek míru ve Frankfurtu. Později během prezentací se k nám pravděpodobně připojí i pan Rory Keane. Jeho účast ale ještě nebyla potvrzena. Takže bez velkých úvodů bych ráda předala slovo našim panelistům v daném pořadí. Pane Iršáde Razali, máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Přejdu do francouzštiny. Bonjour à tous. Dobrý den ve spolek. Chápu to tak, že máme každý tři minuty. Eh, jestli je to tak, takže já bych stručně nastínil politický rámec podpory EU G5 a evropské podpory operacionalizaci společné Eh, eh, operačních sil G5 Sahel. Sahel je oblast, kde, která trpí poměrně dlouho dobou krizí, nicméně v letech 2012-13 se situace ještě hodně zhoršila po té, co eh, Mali bylo eh, obětí eh, teroristické útoku teroristů a radikálů a to vyvolalo vojenskou reakci ze strany Francie a také transformaci africké mise MINUSKA, eh, která eh, měla, má, měla být garantem eh, stability země, ale také garantem aplikace mírových dohod uzavřených mezi několika malýskými aktéry, vládou a zástupci z ozbrojených hnutí. To je ten obecný rámec pro moje vystoupení. A v roce 2015 hlavních pět zemí regionu Sahelu, Mali, Burkina Faso, Niger eh, plus Čad a Mauritánie přijali iniciativu a rozhodli, že politicky mají eh, eh, společného nepřítele, což je teroristická hrozba na straně jedné a že tato společná aktivita by eh, mohla eh, vyvolat vytvoření společné, společných vojenských jednotek těchto pěti eh, zemí Sahelu a tyto jednotky by byly složené z mm, batalionů vytvořených těmito členskými státy a to by mělo přidanou hodnotu v porovnání s jednotlivými národními eh, jednotkami, že budou moci jaksi eh, zajistit ostrahu hraničních oblastí a že by mohli Eh, pokračovat třeba v akci, jestliže budou pronásledovat nějaké teroristy, tak eh, aby mohli pokračovat i po překročení hranic. A eh, Evropská unie prohlásila, že již od léta 2017 prohlásila, že je připravena tuto iniciativu podpořit s tím, že je to především výsledkem politické vůle těchto zemí, což považujeme za významnou, významný projev vůle a významný závazek a také na operativní úrovni úsilí Eh, jak mezinárodních složek, tak Varkan, eh, tak národních do té doby nebyly schopny významným způsobem omezit eh, teroristickou hrozbu. A to byl další důvod, proč Evropská unie byla okamžitě připravena tuto iniciativu podpořit. V červenci 2017 paní Mogariniová po, politicky potvrdila tu podporu a finančně mobilizovala 50 milionů eur na vybavení těchto společných afrických sil a v průběhu února 2018 EU uspořádala konferenci na podporu zemí G5 Sahel eh, v zájmu především těch společných jednotek Eh, která eh, vyčíslila své potřeby ve výši 400 milionů eur a tato konference měla za cíl právě schromáždit tuto finanční podporu. Za sebe Evropská unie tedy mobilizovala dalších 50 milionů při té příležitosti navíc k zajištění Eh, určitých potřeb, konkrétně vybavení, ale to specifikum je, že tato konference se konala několik týdnů po přijetí usnesení eh, rezoluce OSN 2391, eh, která vyžadovala zvýšení mobilizace mezinárodního společenství, vytvoření koordinačního systému ze strany EU, ten Coordination Hub a hlavně hlavně podporu rozmístění eh, rámce pro soulad s lidskými právy v rámci operací vedených společnými silami zemí Sahelu eh, s tím, že jeden z významných aspektů v terénu je, že my si společně přejeme obnovení Eh, fungování státu v zemí, v, v, v regionech na severu Mali, na eh, periferii Sahelu, tedy aby tam byl obnoven stát, který momentálně tam je nedostatečný, ale nepřejeme si, aby ty společné jednotky G5 Sahel eh, byly začíženy pošlapáváním lidských práv nebo humanitární situace a proto také USN se souhlasem zemí, dotčených zemí G5 a s podporou e, Africké unie byla přijata ta myšlenka vytvořit a aplikovat tento rámec e, souladu s lidskými právy a humanitární e, pomoci a tento plán je v současné době uplatňován těmi společnými silami G5 Sahel eh, a jednotkami OSM a vysokým komisařem OSN. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji vám, pan Mark Stalmans. Děkuji. Já také přejdu do francouzštiny. Takže já bych doplnil, co tady říkal kolega. Eh, tak bych chtěl zdůraznit, že činnost Evropské komise v zemích G5 je činnost vojenská, ale má eh, jaksi ten aspekt eh, bezpečnostního nexu. To znamená ve všech citlivých oblastech, což je Mali, část Burkina Faso, Nigeru a Čadu, už nebylo možné pokračovat s rozvojovou pomocí jako v minulosti, protože ten rozvoj tam byl složitý a komplikovaný bezpečnostní situací a neschopností nalézt hospodářské subjekty, které by mohly vůbec v té oblasti fungovat vzhledem k té nedostatečné bezpečnosti. Takže eh, šlo o to, aby pokračoval rozvoj, ale s posílením bezpečnosti, aby tam ale ta bezpečnost nebyla výlučná, to znamená, aby místní obyvatelstvo vidělo, že mezinárodní společenství nereaguje jenom pod vysláním vojáků, ale že také dochází k pokračování rozvoje humanitární pomoci a tak dále. To je důležité, protože ve všem našem financování hovoříme o 40 miliardách miliardách eur eh, do zemí eh, G5 eh, pro období 2014 až 2020 a ta vojenská část těch 4 miliard představuje jenom 2 až 5 a více než 95 naší pomoci je rozvojová tradiční nebo méně tradiční rozvojová pomoc a humanitární pomoc. Čili ten, mm, to je důležité. Také je pro nás důležité z geopolitického hlediska při vědomí, jak je G5 důležitá, aby ten přístup byl integrovaný. To znamená, abychom všechny naše nástroje dokázali zapojit současně vzhledem ke všem výzvám v terénu, takže hovoříme o zdrojích financování humanitární pomoci, pokračování rozvoje vnitřní bezpečnosti, jeho financování obrany, návratu místních úřadů eh, do funkcí a migrace. A to se všechno týká stejné geografické zóny a je důležité skutečně integrovaně využít všechny naše nástroje naraz eh, inteligentním způsobem způsobem, aby to odpovídalo strukturované reakci na různé výzvy subregionu. Co se týče bezpečnostních jednotek, co se týče těch společných eh, sil G5, důležité je, že to je iniciativa těchto zemí samotných, které si uvědomili, že bude potřeba eh, reagovat globálně, regionálně a řešit bezpečnostní problém a vytvořili eh, vojenské jednotky s spolu se svými sousedy, což je pro nás důležité, protože operace Barkan a MINUSMA přicházejí zvenku a proto je důležité, že tam je vlastní vnitřní reakce a je důležité politicky ji podpořit. Takže jak bylo řečeno, ta podpora představovala zatím 100 milionů eur, studujeme možnost rozšířit toto financování vzhledem k jasnému zhoršení situace v Burkina Faso, co se týče bezpečnosti a hlavně se jedná o vybavení pomoc mm, e, při stálem e, sekretariátu G5. E, ten rámec souladu s lidskými právy, to je velmi důležité, aby ta vojenská operace byla v souladu s lidskými právy, což je právě ten případ eh, u čtyř z pěti zemí, které již schválili a ratifikovali tento rámec pro svoje armády. Zatím jediný, kdo to ještě neratifikovali, je Burkina Faso a samozřejmě na ně tlačíme, aby se připojili také k tomuto rámci pro svoji vlastní armádu. A co se týče vybavení a naší činnosti, můžeme říci, že jsme trošku podcenili čas, který bude potřeba pro eh, rozmístění a, a eh, Eh, spuštění této jednotky pro nás DEVKO je nové téma, E, a tento typ iniciativ e, u obraných jednotek je, je něco nového. Takže pocenili jsme potřebný čas pro um, rozmístění těch jednotek, pocenili jsme také čas na poskytnutí vojenského vybavení, prostě zabere to nějaký e, čas, byli jsme trošku optimističtí, také jsme trošku optimisticky odhadli schopnost těchto států dohodnout se mezi sebou. Ta operace je složitá, eh, společné vojenské velení je jaksi složité vytvořit a trošku jsme také podce, no, přecenili schopnosti eh, stáleho sekretariátu G5 a společného velení, nicméně to nebrání co nejrychleji postupovat předu a dosáhnout cílu v krátkém horizontu. A tím bych asi skončil. Děkuji. Děkuji vám. A nyní paní Simon Šnáblová, která je výzkumnou pracovnicí při Institutu pro výzkum otázek míru ve Frankfurtu. Prosím, máte slovo. Děkuji. Také bych chtěla poděkovat za pozvání eh, na schůzi vašeho podvýboru. Je mi velkým potěšením, že se zde mohu zúčastnit a vnést do toho eh, svůj náhled a uvažování o tom, jaká je spolupráce v rámci G5 Sahelu. A já bych chtěla eh, v prvé řadě se zaměřit na současné výzvy vzhledem k ochraně lidských práv a za druhé Eh, zaměřit se na iniciativu G5 v Sahelu v kontextu africké mírové a bezpečnostní architektury. A vzhledem k prvnímu bodu eh, tady bylo posíleno kontroly hranic, abychom zabránili obchodování a obnovili stát. Co se týče eh, vojenského řešení, tak to je upřednostněno a tady není jeden nepřítel, tady je celá řada skupin a regionů a je třeba je identifikovat a eh, oddělit. Paní předsedkyně upozorňuje, že je třeba trochu zpomalit. Identifikace cílů a oddělení od civilistů byla citlivá záležitost a měla neočekávané dopady. Human Rights Watch zdokumentovali eh, vážné případy porušování lidských eh, práv v Mali a v Burkině Faso, eh, včetně zabíjení lidí, nucených odchodů, svého odsuzování mužů obviněných, že podporují zbrojené islamistické skupiny. Kromě toho a obecně ozbrojené síly v eh, regionu eh, útočily také na civilisty a zejména ve středním a severním eh, Mali to mělo dopad na místní konflikty mezi zemědělci a nomády z pohledu eh, vlád se tady objevily korupční a trestní eh, praktiky tam, kde tedy síly G5 v Sahelu působí a proto bych chtěla říci, že je třeba eh, naléhavě posílit eh, tu civilní složku a angažovanost společenství. A teď je druhá věc. Eh, to nevycházíme od nuly, ale zahrnuje to eh, africké instituce, které mají reagovat na násilné konflikty. Eh, G5 eh, dále se zaměřuje na proces institucionalizace, který se snaží obejít APSA. Tady jsou způsoby řízení konfliktů a hledání cest a kapacit jsou tu eh, eh, pohotovostní síly ASF, které se sestávají eh, ze složek členských států a připravili se na rozmístění v různých regionech. Tady by měly být vytvořeny tyto pohotovostní složky do roku 2015. De facto je jenom ECOVAS má takovéto eh, schopnosti rychlého nasazení a působili eh, po volbách v Gambii a také v Mali. Eh, poslední zásahy ukázaly, že tyto brigády jsou vlastně v rozporu s těmi hrozbami bezpečnosti společnosti pro nadnárodní a transregionální oblasti Sahelu na kontinentu byly vytvořeny africké kapacity ASIRK. ASIRK je dobrý pro robustní vojenské operace organizované na základě dobrovolných příspěvků členských států. Eh, jeden eh, má vůči roli a působí tři měsíce ale zkušenosti ukázaly, že ASF se nebudou nikdy realizovat, jak je to plánováno v teorii. Takže se tu objevují další eh, vojenské síly na kontinentu a eh, Rada bezpečnosti schválila eh, G5 pro Sahel jako regionální mechanismus eh, s ad hoc iniciativami jako nadnárodní Joint Task Force a APSA, tedy bezpečnostní architektura v Africe. Ale není to dostatečná eh, integrace zejména vzhledem ke stávajícímu procesu institucionalizace, o kterém jsem právě hovořila. Ale MNJTF je začleněna má mandát, aby bojovala tedy proti terorismu jako Boko Haram podepsala Memorandum of Understanding SU a bude poskytovat logistickou podporu i finanční zprávu e, a financování této e, iniciativy protože dochází k další fragmentaci africké mírové a bezpečnostní architektury a proto máme tady několik doporučení vzhledem eh, k eh, politickému procesu interně i externě. Je třeba vytvářet a podporovat společné síly G5 a je tu riziko, že budou vytvářet dvojí struktury, postupy, eh, kapacity na místo zaměření se na dosahování synergií s regionálním řešením konfliktů v Africe. A bylo by možné usilovat o krátkodobé a dlouhodobé eh, rozmístění kapacit v rámci APSA. Dále je třeba eh, zajistit institucionální právní rámec a eh, také objasnit roli EU. Co se týče první části mé prezentace, společné síly G5 eh, musí eh, mít také civilní složku, aby zajistilo dostatečnou ochranu civilistů eh, v oblasti operace a také zajistit důvěru ze strany místního obyvatelstva. MINUSMA a stávající mise EU mohou poskytovat strategické poradenství, abychom zahrnovali tu civilní složku, vyměňovali zkušenosti, stávající výcvikové kapacity, mírové školy by se měly začlenit do toho přístupu vytváření kapacit, například eh, třeba mít vlastní výcvikové centrum. A e, co se týče pozorovatelů, respektování lidských e, e, práv, které působily v rámci afisma v Mali, je třeba zohlednit tyto zkušenosti. A nám se podařilo se dostat tedy do těch oblastí, kde mohli, nemohli působit pozorovatele OSN. Také přispěje k eh, věrohodnosti G5 SJF. Děkuji mnohokrát a nyní bych chtěla uvést jednu osobu, kterou velice dobře znáte, protože byl již eh, hostem a to na začátku našeho legislativního období. Je to pan Rory Keane, eh, který eh, vede eh, styčný úřad OSN pro mír a bezpečnost v Bruselu. Chtěli bychom se tedy něco dozvědět z jeho obsáhlých znalostí z tohoto regionu. Pane Kýne, máte slovo. Děkuji. Paní kolegyně, je mi potěšením být zpátky tady v podvýboru a mít možnost oslovit eh, ctěné eh, poslance tohoto parlamentu a kolegy z Evropské unie, z komise mm, a vnějších služeb, vnější služby a chtěl jsem také poděkovat za to, že tento bod je na eh, pořadu dne, protože za poslední rok jsme hodně mluvili o důležitosti multilateralismu Mluvili jsme hodně o potřebě silného partnerství EU eh, e OSN, ale eh, tady se to stává realitou. Podíváme-li se tedy na Sahel, podíváme-li se na podporu eh, G5 Sahelu, spojeným jednotkám, ale také podporu jednotlivým komponentům souvisejícím s rozvojem Sahel, plán Prioritér, anebo Ehm, podporu ze strany Allianz podle Sahel. Takže Evropská unie a e, Spojené národy úzce spolupracují a Mý kolegové tady po levici, my velmi intenzivně spolupracujeme také s kolegy z New Yorku eh, na řadě těchto otázek. Chtěl jsem toto na začátku zúraznit, protože si myslím, že eh, praktič, praktický prvek multilateralismu, to je to, co je reálné. Takže retorika je jednoduchá. Ale teď, kdy tak už se spolupracujeme, eh, to nám ukazuje, že to začíná fungovat a musíme spolupracovat, vás se sahlo, protože výzvy jsou velké Témata jsou komplexní a potřebujeme politickou, finanční, diplomatickou a rozvojovou podporu ze všech, od všech aktérů, tak aby to fungovalo. Další aspekt G5 Sahel, který eh, bychom měli poznamenat jako zajímavý, eh, to je to, aby se s tím lidé identifikovali. Tady mluvíme o tom, že Evropská unie a OSN se dostávají na úroveň regionálních iniciativ. Toto není e, iniciativa Evropské unie a není to iniciativa OSN. Je to regionální iniciativa. A my tady se snažíme zjistit, jak bychom nejlépe mohli podpořit tuto iniciativu. Myslím si, že to je taky důležitý odkaz. Co se týče praktických záležitostí, budu se soustředovat na G5 Sahel, na e, spojené síly a na podporu těmto jednotkám a chci říci, kde dnes jsme. Je pravda, že je to komplexní mandát, komplexní úkol, ale e, určitý pokrok e, učiněn byl, ale i nadále musíme se soustředit, musíme provázet celý tento proces. Takže to je také důležitá věc Nemůžeme se dívat stranou, nemůžeme nezůstat zaangažovaní. A proto máme takovou akci, jako je ta dnešní, dnešní večer, je to důležité. Eh, G5, Burkina Faso, Víte, že mají teď předsednictví v G5 a myslím si, že Burkina je velmi snaží um, vytvořit uh, takový sekretariát G5 v souladu uh, s agendou celou, tak, aby se postarali o to, uh, že generální tajemní G5, že na sekretariát bude fungovat a že se posune práce a iniciativy kopředu. A v tomto smyslu Spojené národy pro, podporovali z eh, tajemníka eh, G5 a to i přes našeho styčného, eh, styčné osoby, mm, tedy mm, například úřad OSN v západní Africe, má svou základnu v Dakaru. Tady jsme také nominovali styčného osobu, která přímo spolupracuje s stálým tajemníkem G5. A nabídli jsme rovněž eh, na, na základě tříměsíční rotace možnost toho, aby přicházeli lidé z Minusna, z Minusna aby jsou to mírové jednotky eh, v Mali a eh, ty mají také podpořit té sekretariát G5. Bylo velmi slibné včera sledovat na Radě pro zahraniční záležitosti podporu EU tohoto sekretariátu, takže to je jeden eh, důležitý vývoj a měli bychom eh, ho zmínit. Kolega už to zmiňoval, mm, já jsem přišel trošku později, protože jsem tady zabloudil na chodbách, ale byla tady jedna aktivita eh, mm, a ta se vztahuje k útakům na Centrum spojených sil G5. A proto je tu nezbytnost znovu postavit toto ústředí, eh, tuto centrálu eh, v Savere. Eh, a to všechno zabírá čas. Volební proces probíhal také na Mali. A všechny tyto otázky ehm, vedou k tomu, že vznikají nové výzvy. Ale musíme také říct, že G5 Eh, znovu začali se svými eh, akcemi, operacemi a z, zvláště eh, v trojuhelníku kolem Burmy. Tady se různé cvičení nebo operace provedly v lednu. A v duchu multilateralismu, a tady se vracím ke svému prvnímu bodu, MINUSMA je OSN mise na Mali a podporuje spojené síly G5 Sahel po záštitou eh, Rady bezpečnosti 2391. A přes toto usnesení eh, MINUSMA poskytla důležitou živo, podporu, života, životně důležitou podporu, poskytla materiály a jiné eh, praktické pomůcky logistického charakteru. Toto bylo poskytnuto misi a i v kontextu nedávných um, operací, které proběhly v lednu. Stojí za to se zmínit o tom, jak moc MINUSMA eh, byla donucena eh, zamítnout eh, žádosti dodávky paliva no, je spojeným jednotkám G5 Sahel, které operovaly mimo Mali. Protože v rámci usnesení Rady bezpečnosti 2391 MINUSMA může poskytovat některé technické, nějakou technickou podporu a e, to je všechno nastíněno v tomto usnesení a to e, tehdy, jestliže G5 cíly operují v rámci Mali. Ale MINUSMA e, samozřejmě nemá právní status k tomu, aby poskytovala tuto podporu mimo Mali. A to je oblast, kde musíme ostatní, aby se do toho zaangažovali, budeme potřebovat ostatní aktéry, kteří to podpoří. Další zajímavý aspekt usnesení 2391 je skutečnost, že, to, že bylo předloženy velice inovativní mechanismy, které byly podpořeny Evropskou unii no a má, má, má to na pomoci eh, financovat, FINUSMA eh, má takto financovat, eh, financovat tyto spojené síly, jde o podporu logistiky. A toto bylo zcela nezbytné, protože by nebylo bývalo možné, jak víte, Eh, abychom přímo používali tento eh, rozpočet, abychom poskytli finanční prostředky tak efektivním způsobem při jednotlivých operacích. Takže tím, že se vytvořil tento inovativní fond, fond, eh, tak toto bylo velice užitečné a bylo možné poskytnout podporu v tomto regionu a myslím, že musíme poděkovat Evropské unii za to, že byla inovativní a že ukázala vůči roli a že to celé umožnila. Výzva, kterou, před kterou stojíme teď v souvislosti s tímto fondem, to je jako to bývá v případech ostatních fondů. Máme nedostatky finanční a MINUSMA naznačila, že eh, bude požadovat eh, zhruba 44 milionů dolarů, eh, které by měly poskytnout tuto kritickou podporu G5 Sahelu. Ale do tohoto okamžiku jsme dostali jednu, jeden dar, 10 milionů eur od Evropské unie. Ale kromě této podpory poskytnuté EU nedorazila žádná finanční podpora. Což eh, celou situaci velmi stěžuje. Eh, menisma má obtížnou eh, situaci, nemůže podporovat takto kritickou podporu třeba v oblasti inženýringu, což je mm, daleko větší finanční obálka než třeba mm, jiné a e, to je oblast, kde my nadále budeme vyžadovat podporu, takže celkový balíček je 44 milionů, ale stále ještě e, musíme, musíme urazit ještě kus cesty. Další bod, nechci mluvit příliš dlouho. Chtěl jsem zmínit stručně e, due diligence policy v oblasti lidských práv. Myslím, že to je také jeden z témat, které by měl být předmětem dnešní diskuse. Od samého začátku této iniciativy, a to máme e, také e, sepsáno v onem usnesení, propojit podporu e, G5 Sahelu s s ostatními oblastmi, eh, tedy toto je propojeno s eh, rozvojem takového eh, rámce, který se zabývá dodržováním lidských práv. Naši kolegové v úřadu OSN a paní vysoké představitelky velmi intenzivně spolupracovali se sekretariátem G5 a s členskými státy G5, aby rozpracovali, rozjeli, aby vytvořili tento rámec, aby bylo možné podpořit ho personálně. A určitě je to tak, že permanentní sekretariát G5 Sahel sehrál svou roli při mobilizaci podpory eh, ze státu G5, tak aby bylo možné eh, zřídit důležité domácí eh, mechanismy jako například procedury pro transfer zadržených, anebo také předběžný screening a výcvikové metodologie a tak dále. Takže toto všechno funguje v rámci tohoto compliance framework, mm, mm, pokračuje to, ale zamánováme pokrok, ale eh, musíme i dále pokračovat. Také finanční podpora z Evropské unie a eh, z ostatních zdrojů bude důležitá pro tuto práci, kterou velice vítáme. Takže tady to ukončím a velmi rád zodpovím otázky. Děkuji. Děkuji eh, panu Kínovi. Chtěla bych poskytnout jednu informaci. Současný mandát G5 vyprší brzy toto téma. Eh, tomu jsme se věnovali dnes už, mm, eh, když ve formátu společných konzultací. Také máme tady rozpočtový um, rámec. Máme tři koordinátory, pana Galer nejprve, kteří se chtějí vyjádřit. Bohužel je teď zapnu mikrofon, takže budu mluvit německy. Prosím, nasadte si sluchátka. Děkuji za vaše úvahy. E, e, mně se dnes otevírá několik otázek. Jednak máme celou řadu mezinárodních struktur na Mali, které se všechny starají o to, aby stát Mali byl uschopněn k tomu plnit si své vlastní úkoly někdy budoucnu. A má otázka nejprve zní, jestli vůbec eh, přímo v místě je zaručeno to, že všechny tyto eh, různé struktury se koordinují i spolu s eh, vládou Mali tak, aby nepracovali proti sobě. Protože pokud jsem správně počítal, tak tady máme MINUSMA, mm, G5, máme tady i naše výcvikové mise. Není tady ještě i AFISMA? Nebylo tam také něco takového? co je přímo v terénu Dakar z Francie, je tady, pak tu je eh, bilaterální, bilaterální mechanizmy jednotlivých členských států, eh, vyslaní specialisté, a předtím se mluvilo o riziku eh, duplicitních struktur. Téměř mám pocit, že je tady hodně, hodně struktur jsme si například zajedno v tom, kdo, mm, bude, kdo je ten protivník, o které máme mm, se postavit. Jsou to islamisté v rámci země, anebo ti, kteří se mm, přes Boko Haram dostali do země, jak je možné diferencovat tady eh, islamistické bojovníky a jak je možné odlišit od běžných ozbrojených zločinců. Eh, možná jsou tu i ozbrojení civilisté, kteří eh, podávají pozor na svá stáda krav nebo koz, jak tady, jak je tady vůbec možné rozlišovat? A co se týče financování, mnohé půjde přes African Peace Facility, bude se to financovat přes toto, pak to je APSA, African Peace and Security Architecture a pokud jsem to správně pochopil, tak um, African Standby Force, kdysi plánovaná, tak se ukázalo, že to není úplně to, eh, čím by to, to, to, to mělo být. Eh, je to, to africké eh, vůči role, která byla zmíněna ještě. Neměli bychom se pokusit tady se dohodnout na tom, kdo po, povede tady to beru bez emocí. Pokud to má být minus, má dobrá. Má-li to být G5, dobře, ale pak musí být zajištěno to, že všechno to, co se bude dělat, eh, bude dobře skoordinováno a eh, bude používáno optimálním způsobem. Jak se na to dívají nejrůznější naši řečníci? Děkuji. Paní Lösing. Také budu mluvit německy. Otázka na pana Razanýho. teda v září 2018 mimo jiné Špíl online podal zprávu o masivním porušování lidských práv tedy o eh, těch skutečných masakrech ze strany částí eh, skupiny zemí G5 Sahel. Otázka, co se od té doby udělalo proto, abychom eh, se něco udělali s tímto problémem? A paní Šnábl ještě otázku, jak posuzujete mm, eh, přebírání peněz pro vybudování a zvláště pro podporu G5 mm, v rámci Peace Facility a tím se toto souvisí také s Evropským fondem pro rozvoj. Děkuji. Paní Valero? Chtěla bych začít zprávou Eh, od generálního tajemníka z minulého roku, v červnu 2018, pár vět z této zprávy. Členové eh, eh, sil G5 mm, mm, jsou tu prvky ozbrojených sil pod velením ozbrojených složek Sahel zabili asi 12 civilistů, jako byla to v rámci odplaty. MINUSMA prošetřovala eh, závažné porušování lidských práv eh, a mezinárodní eh, právo v kontextu operací boje proti terorismu. A toto podnikly právě ozbrojené složky Mali, včetně obvinění z vražd a exekucí. Mnoho lidí také zmizelo. A všechny tyto otázky byly důvodem toho, proč jsme to sepsali Ehm, takový seznam otázek paní vysoké představitelce Mogherini. A tady jsme si, jak to bylo možné a e, jak e, vnější služby dělají e, vše proto, aby toto prošetřili. A dostali jsme velice mlhavé odpovědi. Měli bychom pochopit, jak Evropská unie monitoruje takzvané politiku BSOP plus ony vojenské akce, které eh, byly v rámci že byly vycvičeni v rámci Evropské unie. Máme tady legislativu a podle ní by to eh, mělo být velice striktní posouzení rizik a mělo by se to neustále sledovat, takže to je jedna z mých otázek. Jak monitorujeme politiku společné politiky obrany a bezpečnosti a politiku jednotlivých aktérů? A ehm, protože nemůžeme mluvit o některých izolovaných eh, selháních nebo mm, my tady vidíme, že je tu velký strukturální problém. A tak co děláme pro to, abychom zabránili tomu, eh, abychom Evropská unie nebyla zaangažována do těchto válečných počinů. Eh, Máme tady Evropský mezinárodní soudní tribunál, takže co děláme teď? Víme, co se stalo. Co děláme teď pro to, abychom zabránili těmto věcem do budoucna? A také musíme vědět, jestli zločiny, které byly spáchány, jestli se s nimi zacházelo správným způsobem ze strany e, soudů na Mali a jestli Evropská unie poskytuje podporu obětem. To je taky důležité. Teď otázka je, co se stane mm, jako další. Je tady mm, e, nějaká možnost, že se pozastaví toto e, UTM na Mali, že se vyšle signál e, armádě na Mali. Takže tato otázka. Jak se díváte na toto? Děkuji. Chtěla bych položit svou otázku jsou plány na vytvoření společné policejní školy a vojenské školy regionálního formátu a zdá se, že tu jsou i plány doplnit civilní složku v oblasti míru a bezpečnosti. A za druhé, Můžete nám to komentovat a případně říci, jak vypadá stávající e, vývoj v rámci zemí G5 v této oblasti. To znamená, jaké jsou ty rozpory v míře rozvoje policie bude potřeba zohlednit. A za druhé, Zdá se, že něk- v některých oblastech pozorujeme rychlé zhoršování situace. A to znamená, že i přes ten regionální přístup musíme navýšit bilaterální úsilí také proto, aby došlo ke stabilizaci situace. Takže mě zajímají vaše mm, připomínky k tomuto. Takže navrhuji postupovat zase ve stejném pořadí. Nejprve pan Razalí. Děkuji. Pokusím se brát ty otázky jednu po druhé, abych na nikoho nezapomněl. co se týče přítomnosti různých subjektů v terénu, souhlasím s vámi, že to nevypadá zrovna srozumitelně nebo přehledně, pokud nejste se situací dobře obeznámen. A to si myslím, je, že je taková kolektivní výzva, nejenom ze strany EU. Nehovořím za kolegy z OSN, ale je to prostě jedna z věcí, kdy je potřeba, aby eh, chom dokázali nějak smysluplně eh, popsat, eh, o co se snažíme a jaké hm, k tomu užíváme nástroje. Co se týče EU, tak si myslím, že se snažíme, aby to bylo maximálně čitelné a srozumitelné. A také je důležité, jak říkali kolegové, že je třeba rozlišit mezi tím, čeho se snažíme dosáhnout v oblasti míru a bezpečnosti, což je novinka pro EU, a tím, o co se snažíme v oblasti stabilizace a, a rozvoje v širokém slova smyslu, což je nám známější. Bohužel region, nebo hlavně Mali jako země, ale celý ten region zatím čelí velkým výzvám, co se týče humanitární krize. Takže EU je tam hodně angažovaná, co se týče humanitární pomoci osobám tedy v nouzi. K vaší otázce, kdo jsou nepřátelé? To je jedna z těžkých otázek, protože od toho propuknutí terorismu na začátku od roku 2000 do dneška, ta situace se dramaticky změnila. Je tam jeden proud přicházející z Alžírska, potom jsou tam místní eh, eh, skupiny napojené na mezinárodní al a Eh, dále ten eh, místní charakter teroristů se změnil. Nejenom teroristických skupin, které vycházejí z nějaké radikalizované ideologie, ale také eh, jsou tu aktéři, jak je zmiňovala paní Schnebel, kteří jednají velice lokálně a vycházejí z místních životních modelů spíš než nějaké ideologie. A to musíme pokrýt také. A za třetí, k vaší otázce si myslím, že je že všechno to souvisí s nedostatečnou schopností místní centrální vlády, jednak samozřejmě zajistit demokratickou vládu, ale také to, eh, jak si eh, Mali sice má určit tý jaksi nějakou demokratickou historii za sebou, ale během eh, nebo tedy hlavní slabost spočívá ve schopnosti vládnout na velké části území. A to je to právě, kde my se snažíme konat a pomáhat eh, malické vládě v její veřejné politice a v, v tom um, zajišťování jakýchsi uh, veřejných služeb. A to eh, dost souvisí eh, mezi sebou bezpečnost, národní armáda G5, hm, to, co se snažíme tam prosadit nebo dosáhnout, aby vláda mohla jaksi zajistit veškeré služby obyvatelstvu na celém území. Policie, místní e, složky a podobně zajišťují bezpečnost. Ale jak jste bohužel správně řekl, pokud e, tyto složky budou zdrojem zneužívání, tak neřeší problém. Takže to je věc, e, na které pracujeme a jsme si toho vědomí. Co se týče financování, to jsou různé koncepty. Africké mírové facility, to je finanční nástroj, APSA je struktura financovaná africkým eh, Peace Facility prostřednictvím té architektury, kterou jsme domluvili s Africkou unii, čili to není to tež. A eh, te africké síly jsou emanací a psa, ale jinak máte pravdu, když říkáte, že je to trošku nečitelné, jaké ty nástroje používáme na podporu míru a bezpečnosti v zemi. Co se týče MINUSMA nebo EU nebo jednotlivých členských států, tam si myslím, že ten obrázek a mandát je víceméně jasný, protože to, co dělá MINUSMA, to my dělat nemůžeme jako EU. Co Markan dělá, to my nemůžeme, ale někdy s pomocí MINUSMY a tak dále. Čili my nesmíme eh, přehlížet to, že prostě každý má svou významnou roli, na které jsme se všichni shodli a v tom taky spočívá mandát EU, to znamená zajistit nějakou koordinaci a, a dělbu úkolů minimálně uvnitř EU a když spolupracujeme s MINUSMou, tak e, ta rezoluce 2391 e, to, to je poměrně složitá architektura, ale je v ní jasně uvedeno, kdo dělá co. A my jsme se dohodli s Africkou unii, že podpoříme některé potřeby G5 a těch společných jednotek prostřednictvím MINUSMA. Přestože je to trošku složité, tak jak si je to, je to funkční. No, máme jasnou představu toho, čeho chceme dosáhnout. A ještě než přistoupím k další otázce, co se stalo v Mali, bohužel nezůstane v Mali. A to je ten důvod, proč se snažíme to řešit na regionální úrovni. Ale bohužel ta situace nepříjemně přesahuje do okolních zemí Burkina Faso a podobně. Hmm, to jsme už tady zmiňovali na začátku, takže takto jsem se pokusil odpovědět na vaše otázky. Paní Lessing, samozřejmě jsme si vědomi té události, ke které došlo v Mali dvakrát při dvou příležitostech minimálně, nebo aspoň o těch víme. A možná jste zaznamenala, také paní Mogherini okamžitě reagovala, a odsoudila to a požádala malijskou vládu, Eh, nebo zeptala se majské vlády, co lze očekávat, co, jaká disciplinární opatření přijmout a poté jaká eh, vyšetřování, trestní vyšetřování a, a, a soudní eh, řízení budou následovat. Pokud víme, tak vyšetřování pokračuje, trestní řízení tedy pokračuje, ale disciplinární opatření již byla přijata. To znamená, že lidé, z těch ehm, jednotek, kteří byli podezřelí z eh, té trestné činnosti, byli suspendováni. To je věc, kterou sledujeme poměrně pečlivě, protože souhlasíme s vámi, že není možné riskovat, abychom byli eh, za jakýmkoliv způsobem zapojeni do eh, nějaké mm, trestné činnosti, kterou tam Ehm, která tam byla spáchaná a samozřejmě věnujeme velikou pozornost tomu, abychom nebyli zataženi někam, kam nechceme. Někdy se musí rozlišit mezi zneu, ehm, zneužitím ze strany Eh, vojáků ze strany G5 a na druhé straně národních vojáků. Netvrdím, že je to méně důležité nebo menší problém, ale musíme to rozlišit, protože samozřejmě ta přímá podpora EU těm eh, společným jednotkám je taková víc přímá. Paní Valero, byly dvě dva incidenty, Bulkasi, Imopty a Segu. Nejsem si jist, jestli to spáchaly ty společné jednotky, to, o čem jste hovořila. Myslím, že spíš to byly národní jednotky. Já ne- neříkám, že je to méně významné, méně odporné nebo méně problematické. A to ještě více odůvodňuje, proč potřebujeme eh, tam eh, zajistit nějakou formu dodržování lidských práv a, a právního státu, protože já si nemyslím, že pouhé stažení se z té země, eh, byť jako signál, bude fungovat, protože to, čeho chceme dosáhnout minimálně v té podpoře, kterou poskytujeme UTM a dalším strukturám, je to, že chceme, aby tam byly nějaké profesionální normy, zvlášť v případě přeshraniční činnosti i administrativní činnosti, protože samozřejmě armády jak si fungují na základě administrativních rozhodnutí, čili naopak je potřeba dělat více než méně tím jsem, myslím, zodpověděl tyto otázky. Co bude dál po zastavení UITM? E paní předsedkyně, k vaší otázce. To je podobně, podobné tomu, co říkala paní Šnábel. G5 jako taková má specifická vzdělávací zařízení, co se týče četnictva, armády, policie. A tyto struktury jsou otevřené, fungují a to, co my děláme, formou podpory strukturám G5, kterou zajišťujeme a kterou chceme zajišťovat i nadále, je zajistit, aby tyto školy pokračovali ve své činnosti, protože je tam také nedostatek kapacit na národní úrovni, eh, je-li potřeba eh, mobilizovat vojenské složky, ale také civilní, policejní složky. To je něco, co chceme dál podporovat, protože souhlasíme s tím, co jste říkala, že ta civilní složka je-li více zapojená do těch společných jednotek, tak může být jedním ze zdrojů lepšího dodržování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva. Děkuji. Děkuji vám. Pan Stalmans. Děkuji, paní předsedkyně. Kolega hovořil poměrně dlouze, tak já se zkusím být stručný a kromě toho zodpověděl řadu vašich otázek. Já bych jenom stručně se vrátil k několika otázkám, které tu zazněly ohledně koordinačních struktur a vazby mezi jednotlivými akcemi v terénu. Pro nás je jasné, že MINUSMA, G5, Barkhan, bilaterální mise a podobně u společných jednotek, my jsme se rozhodli, že ta koordinační struktura bude v rámci G5 s vojenskou vlastní koordinační strukturou. To bylo rozhodnutí, které už bylo přijato. Nechám eh, kolegyni eh, prostor, aby odpověděla na otázku ohledně rozvojového fondu, co se týče financování APF. Ale my jsme na rozdíl od jiných vojenských operací na africké půdě se rozhodli tentokrát spíš jít cestou G5 než pouze e, skrze Africkou unii. Je to taky otázka e, udržitelnosti, e, odolnosti a možná, že Africká unie je v této části Afriky méně angažovaná. A kdo je nepřítel? Myslím, že kolega to zodpověděl ze široká. Mandát společných sil je boj proti eh, extremistům a překupníkům, což je vágní. Já bych navázal na to eh, rozšíření policejní složky společných jednotek, protože když armáda zadrží překupníky nebo extremisty, tak je nemůže soudit. Je potřeba, aby trestní stíhání spojené s těmito zatčeními dělaly policejní složky, které jednají v souladu s principy právního státu. A proto je důležité, a s tím se počítá v tom našem doplňkovém financování, tlačit na tu policejní složku, aby byla zapojená. Co se týče porušování lidských práv a masakrů v Mali, já si myslím, že odpověď, kterou my jako Evropská unie máme, je, že, jsme, eh, že nutíme eh, G5, aby eh, se připojila k tomu rámci souladu s lidskými právy OSN, což je takové minimum. Já, čemu se zavázali armády v rámci Eh, tohoto rámce, screening vojáků, analýza životopisů před náborem, jejich školení, ehm, způsob vyšetřování stížností, soudní eh, mechanismus a sankcionování případů eh, ehm, jaksi porušení. Ono toto riziko omezuje, ono to riziko neodstraní, ale jestliže Evropská unie Eh, jako nadále eh, hrozí, že budeme nějak zamícháni do těchto Ehm, zvěrstev, ale je eh, potřeba, abychom politicky eh, byli spojováni s, touto, ehm, s těmito jednotkami G5, protože to je jediné vlastně řešení možné mm, té vojenské a, a bezpečnostní problematiky. My jsme politicky nemohli eh, se ehm, jaksi mm, tam nezapojit, ale s tímto způsobem se snažíme omezit to riziko. A Tyto společné jednotky, to je první africká vícestraná vojenská složka, eh, která eh, se připojuje k tomuto rámci dodržování lidských práv. Je to poprvé, kolegové z OSN to mohou doplnit. A ještě stručně, co se týče zhoršování regionální eh, bezpečnostní situace v poslední době, <clears throat> jak to zaznamenala paní předsedkyně, jsme si vědomi toho, že situace v Mali se zhoršuje a hlavně, že v situace v Burkina Faso se rychle zhoršuje. A už jsme naplánovali dodatečné financování bilaterálně pro tyto dvě země a musíme analyzovat schopnosti těch společných jednotek eh, jednat také v Burkina Faso. Děkuji, je nesmírně obtížné vystupovat jako třetí eh, v pořadí a odpovídat na více či méně stejný soubor otázek. Prosím, eh, můžete klidně eh, zareagovat, pokud si přejete ještě něco doplnit, tak budeme opravdu rádi a rádi si to vyslechneme. Paní Šnábel, máte slovo. Děkuji, pro změnu budu hovořit německy. Teď již toho opravdu hodně zaznělo. K té vaší otázce, pane Gálere, mohu jenom říci, že Sahel je v podstatě takové pokusné pole četných vojenských intervencí, jak jste to sám řekl první v rámci ECOVAS, potom AVU a jak je zvykem mírové mise Eh, jsou potom předávány OSN, takže eh, v místě teď už nejsou žádné africké pohotovostní síly, ale je to oblast vícečetných vojenských intervencí, ale i pole různých eh, aktivit na podporu spolupráce, řádné zprávy a podobně. A to je tedy všechno pod pojmem Aliance Sahel, je to eh, na základě regionálního přístupu, takže jde tedy eh, také o další vývoj. Ale je tu celá řada intervencí, programů, vojenských intervencí, které probíhají souběžně vedle sebe a já nevidím, že by do sebe systematicky zapadaly. Jedni usilují o spolupráci, druhý, druzí zase o vojenskou spolupráci, ale jde o to, abychom řešili příčiny vzniku těch konfliktů konsekventně. A to je tedy je, také jeden z těch eh, pěti závěrů. A v celém tomto kontextu je třeba říci, že stát malý je také válečným aktérem. A soudy, systém soudnictví jsou instituce, které používají nejnižší míru důvěry mezi obyvatelstvem. Dále k otázce paní Lozingové. převodem finančních prostředků prostřednictvím African Peace Facility jednotkám G5 se pro mě ukazuje, že EU překládá vojenské spolupráci opravdu vysokou důležitost. Závisí to na EUCAPu, což je také výcvik pro boj eh, proti terorismu a podle mého názoru se nemůžeme říci, že v rámci EUCAP a UETM připravujeme výcvik sil, také se věnujeme přípravě armády a jestli potom budou prostřednictvím malíské armády eh, bojovat proti G5, nemůžeme posoudit. A ti vojáci, kteří se mají vycvičit, se mohou dostat i do činností, které představují porušování lidských práv. Za podpory EU se G5 snaží vytvořit takový rámec pro ochranu lidských práv, ale vždycky jde o otázku realizace. V zemi není policie, která by požívala důvěru obyvatelstva nebo nějaká instituce, která by monitorovala respektování lidských práv. Musíme se podívat po nezávislých aktérech i nad rámec hranic Mali, kteří by se mohli zhostit tohoto úkolu, tak to by bylo vše z mé strany. Děkuji. Pan Rory Kín, děkuji. Paní předsedkyně, budu stručný, já jsem si vylosoval poslední místo to, ale <clears throat> přece jenom jedna věc, která se nás všech týká, všichni se na tom zhodujeme, a to je premisa politiky eh, ve všech diskuzích. Když se podíváme na situaci v Mali, na situaci eh, v zemích Sahelu, tak eh, musíme hledat politická řešení a zkoumat, co může Evropa udělat, aby tedy eh, hledala a podporovala politická řešení. Evropská unie to ale nemůže dělat sama. V Mali se snažíme eh, dosáhnout dohody o míru a smíření a v souladu s tou dohodou budou následovat eh, monitorovací výbory, chceme usilovat o ústavní reformy a eh, podporovat ty technické státotvorné procesy, ale současně eh, jsou v této zemi značné vojenské výzvy, jsou tu asymetrické hrozby eh, a do nebezpečí se dostávají mírové složky OSN nedaleko Kidalu v místě Grilok bylo zabito deset eh, členů mírových sil OSN, 40 těch bylo vážně zraněno a byl to tedy eh, útok a snaha převzít tento tábor OSN eh, v důsledku výcviku se těm složkám podařilo ubránit tento tábor. Když se tedy podíváte na realitu, tak eh, eh, usilujeme o politickou dohodu, ale eh, musíme se snažit nalézt cestu ke smíření a podporovat tu politickou cestu vpřed Spoječné síly G5 Sahel a i další složky jsou součástí takové skládanky a hlavně musíme vytvořit takový sociální rámec všeho, co je třeba uskutečnit. To bylo opravdu velice eh, stručně, protože jste již o tom hovořili za prvé. Koordinace, to je velice důležitá otázka eh, pro eh, Sahel. Vytváříme ministerské koordinační mechanismy v Sahelu koordinační úsilí tedy celém Sahelu a jak již bylo řečeno, možná je to matoucí, ale v podstatě ne. MINUSMA je odpovědná za podporu eh, realizace, stabilizace země, eh, trénuje zemi UKAP policii, eh, boje proti terorismu, mírové síly OSN nebojují proti terorismu takže na to musíme myslet a z hlediska financování to také může vypadat eh, eh, jako poněkud eh, matoucí. Já vycházím tedy z té rezoluce Rady bezpečnosti 2391. má je přítomna v Mali, ale má poskytnout eh, určité logistické pojistky pro operace eh, v Sahelu a v Mali, což vyžaduje eh, finance, aby bylo možné zajistit tu logistickou podporu a tyto prostředky musí od někud přijít. To je tedy specifická rozpočtová linie, specifický nástroj a jako ostatní, tak také hovořím o otázce lidských práv. G5 společné síly v Sahelu usilují o pokrok a je třeba eh, zajistit rámec, abychom rozlišovali mezi úspěchem a selháním. Eh, o tom se snadno hovoří o eh, politice due diligence, o lidských právech, ale jde potom o aplikaci této politiky a to si vyžádá sjednocené aktivity, angažovanost těchto zemí, podporu ze strany sekretariátu G5 i ze strany mezinárodního společenství MUNUSMA eh, eh, eh, kancelář Vysokého komisaře pro lidská práva je v rámci MINUSMY a jak došlo tedy k těmto popravám, tak chceme dále těsně monitorovat a sledovat to vyšetřování. Já se nedomnívám, že je to otázka eh, suspendování EU. To v se eh, netýká jenom pozastavení činnosti, je třeba, abychom se posunuli od výcviku k monitorování, eh, k eh, realizaci, aby byly velice pevné vazby mezi výcvikem a mentorováním v terénu. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Myslím, že už nejsou žádné další otázky, takže bychom rádi poděkovali váženým panelistům za velmi psáhlé prezentace k tématu. Teď zapleskám, zatleskáme našim řečníkům. Thank you very much. Děkuji. Ještě dvě další sdělení předsedkyně během štrasburského týdne v březnu 11. března v 16 hodin je možnost setkat se s veslanci eh, PSA, 28. Bude to ve formátu eh, rozšířeného Běra a FCD a budou to i ostatní členové. Takže jste k tomu eh, pozváním, můžete se zúčastnit. A za druhé jsou tu problémy organizačního rázu s naším zasedáním v únoru tak v březnu. 21. března. Nejsme si jisti. Měli bychom ukončit to zasedání úspěšně, takže teď to konzultujeme, koordinujeme, čekáme na odpovědi a pak budete informováni o výsledku těchto konzultací chtěla bych to ohlásit na dalším zasedání, ne teď, takže vám poděkuji za dnešní dlouhé zasedání, byly to zajímavé diskuse. Chtěla bych poděkovat i tlumočníkům a sekretariátu za spolupráci. Děkuji vám.